Já bych vás chtěl všechny přivítat na eh, našem 134. zasedání, plenárním zasedání. A 133. tedy má někdo nějakou námitku proti programu? Nevidím nikoho takového, takže tento program lze považovat za odsouhlasený. Stejnou otázku mám k zápisu z poslední schůze. Nevidím zde žádné námitky, takže také tento zápis je přijat. A nejprve bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se zúčastnili zahajovacího ceremoniálu dnes v poledne eh, sál Palamovič, eh, boj za menšiny. Eh, to bude, mm, jeho boj nás bude nadále inspirovat a také bych chtěl mm, velice přivítat delegaci mm, zemského parlamentu Dolního Rakouska, protože dnes zastoupení této spolkové země bude slavit 25 let, takže vítejte. A chci vás upozornit na dva dokumenty, které máte k dispozici. Je to takzvaný toolkit o volbách do Evropského parlamentu, to obdržíte ve svých složkách, tam dostanete praktické informace, které se týkají významu evropských voleb. A potom brožura Evropského parlamentu o kybernetické bezpečnosti, to je také k dispozici na vstupu do, vstupu do tohoto sálu. Tam se uvádí, jak postupovat eh, v rámci evropských voleb. Mm, vážený pane komisaři, paní starostko Mančinelli, milí kolegové, Tímto zahajujeme plenární zasedání a to zahajujeme rozpravou, která znamená zahájení nového projektu Evrop- našeho výboru regionu. Je to iniciativa Města a regiony pro integraci. To nám umožní eh, vylepšit lokální politiky pro integraci migrantů a uprchlíků na lokální úrovni byla předložena celá řada projektů, ať jsou to velká města nebo i e, venkov či malé obce. Já zde chci vzdát hold všem těmto územním celkům, tedy městům, obcím, e, které se snaží vybudovat a pomoci vybudovat nový život těmto novým občanům. To je přece smysl naší Evropské unie, mimo jiné nesmíme se bát, na, že bychom, nesmíme se bát využít naše pozitivní zkušenosti a úspěchy a nesmíme se bát bojovat proti desinformacím, které pozbuzují často nenávisti. Tato iniciativa pro integraci, s tou jsme nepřišli sami. Zde můžeme eh, kvitovat s potěšením dobrou spolupráci s Evropskou komisí v rámci eh, partnerství měst v oblasti integrace Eh, pod záštitou města Amsterdam a DG Home. Také i spolupracujeme s národními eh, organizacemi měst, obcí, které jsou našimi partnery a spojenci. Rovněž spolupracujeme s dalšími organizacemi jako OECD, OECD jako je eh, rozvojová banka, Rady Evropy, Rada Evropy jako taková, Mezinárodní katolická komise pro migraci, to eh, s nimi budeme spolupracovat eh, při akci, která se bude organizovat do roku 2019. A zde již více než 80 měst a krajů vyjádřilo zájem spolupracovat ze 17 členských států a cílem je, abychom pokryli celé území Evropské unie. Když budeme spolupracovat, tak budeme eh, Eh, schopni eh, přispět více finančně právě těmto městům a regionům, které se snaží integrovat. Evropská komise se musí rychle vyjádřit k budoucímu financování a to včetně toho, jak budeme financovat eh, územní rozvoj. Dámy a pánové, pane, pane komisaři, dnes Eh, tímto ukazujeme, že úspěšná integrace migrantů a uprchlíků je nejenom možná, ale i žádoucí a již to vlastně je realita. Integrace to je operace, eh, na které, eh, ze které budou mít prospěch všichni, jak naše hodnoty, tak solidarita, taky územní rozvoj. A nyní mám tu čest hm, oslovit naše řečníky, v první řadě pan komisař Avramopoulos, kterému tímto ještě jednou chci poděkovat za podporu a za to, že přišel a za úzkou součinnost s Evropským výborem regionu. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Well, dear colleagues. Vážení kolegové, Nechal bych si ujít uh, tuto příležitost, abych uh, se s vámi podělil o některé myšlenky, protože, jak víte, byl jsem také starosta a, a říkal jsem uh, před uh, chvílí starostce uh, Ankony, jakmile je člověk starostou jednou, tak zůstane starostou uh, navždy velice rád, že jste tady, paní starostko. Vážení eh, poslanci, eh, vážení členové výboru, eh, dámy a pánové, jak už jsem říkal, jsem rád, že jsem zde dnes s vámi, abychom probrali jednu z nejdůležitějších otázek pro budoucnost a pro prosperitu Evropské unie. A sice to, jak vytvoříme inkluzivnější společnost. Kdyby se mi někdo zeptal, nebo kdokoliv zeptal na priority pro Evropu v nadcházejících desetiletích, tak myslím, že úspěšní, eh, úspěšná inkluze migrantů v našich společnostech by to mohlo být jedno, jednou z těchto priorit. Bohužel se to často přehlíží, eh, podceňuje nebo se to nechápe úplně dobře. Takže to řeknu velice jasně. Tohle Eh, se netýká eh, nějakého, eh, nějakých opatření pro dobrý pocit, neformálních opatření. Ani to není o nabízení větší podpory takzvaným cizincům, místo našim lidem nebo na úkor našich lidí. Práce na integrace, mm, mm, integraci eh, jde k samému jádru, k samé podstatě naší společnosti a našeho hospodářství. Chceme, aby jedna část naší společnosti se neúčastnila nebo nepřispívala. Chceme, aby jedna část naší společnosti eh, nehovořila jazykem nebo nebyla schopná jednat s ostatními. Chceme, aby jedna část eh, společnosti se cítila vyloučená, odcizená nebo odmítána. A chceme podstoupit riziko, že jedna část naší společnosti eh, se možná obrátí eh, vůči jejímu zbytku. Kdokoliv, kdokoliv s selským rozumem, eh, který by chtěl investovat eh, do naší společné budoucnosti, odpoví ne na každou jednu z těchto otázek. Řeknu to velice eh, mm, jednoduše. To, aby integrace fungovala, je nezbytné pro soudržnost našich obcí a budoucnost naší evropské ekonomiky. Bohužel ti, kteří pracují nebo pracovali na místní úrovni, vědí a chápou naléhavost eh, toho, eh, že třeba investovat do této priority. Je to tedy naštěstí. A mm, je jasné, že vy sehráváte nesmírně důležitou roli v tomto procesu. Vytváříte eh, prostor eh, pro výměnu mezi migranty a, ostatními členy obce eh, a zajišťujete eh, jejich aktivní účast v, na společenském dění zajišťujete sladění potřeb mm, místního pracovního trhu a migrantů, prosazujete eh, eh, v integraci prostřednictvím eh, politiky bydlení a integrační politiky. Pracujete se službami v terénu, aby se zjistilo, když dojde k nějakým nepokojům nebo nesnázím. Já vím, že nikdo tady z vás není naivní. Integrace neprobíhá vždycky snadno. Vyžaduje si uh, nějakou, nějaký čas, hodně úsilí a investice ze všech stran. Implementace uh, migrační politiky Evropské unie možná spadá a čistě do vnitrostátní pravomocí jednotlivých zemí, ale eh, vy naplňujete tuto politiku v terénu. Navzdory výzvám jsou příklady z stovek obcí, kde eh, je úspěšná integrace každodenní skutečností a kde eh, rozmanitost je eh, zdrojem příjmu a ne obav. Tyto eh, příklady musíme eh, více zviditelnit a dávat prostor obcím, aby eh, měli větší prostor, aby, měli, aby mohli lépe vyjadřovat své obavy a své potřeby. Jsem rád za tu iniciativu, kterou vy zde dnes zahajujete, pane předsedo, a jsem si jistý, že ta může nabídnout takový prostor. Myslím, že je to také eh, způsob, jak přispět k informovanější eh, debatě a diskurzu ohledně migrace a integrace. Tahle iniciativa doplňuje a posiluje to, co jsme zatím eh, udělali na evropské úrovni eh, v posledních letech eh, při budování solidního oboustranného dialogu s městy a obcemi o integraci. Migrace nespočívá ve slovech, ale v činech, konkrétních činech. Proto aktivně podporujeme místní a, a v krajské orgány ve, v jejich integračních vztahách a financováním. A, a to aktivně na všech a, a politických úrovních, a, V letech 2015 až 2017 eh, Fond eh, pro azyl a migraci a integraci spolufinancoval 4800 opatření na pomoc integraci, eh, integrace příslušníků třetích zemí v, po celé Evropské unii. Chci to říci jasně. Tohle je podpora a financování pro migranty, kteří ji legitimně potřebují, kteří jsou zde legálně. Tohle není financování, eh, které by eh, někdo odebíral evropským občanům. Pokud budeme chtít eh, pomáhat našim společnostem a, ekonomům, a ekonomikám, musíme podporovat všechny, kdo jsou součástí naší společnosti. Díky tomu bude rozmanitost přínosná pro všechny. Víme, že eh, přínos k evropskému financování může eh, být eh, nebo ten přístup k němu může být zejména pro menší úřady na místní úrovni obtížné, obtížný. A proto jsme se snažili na léta 2021 až 2027 tento přístup usnadnit. Dámy a pánové, myslím, že eh, v současné době, kdy eh, počet nelegálních eh, příjezdů a žádostí o azyl klesl na předkrizovou úroveň, máme možnost se zaměřit na začlenění lidí, kteří už jsou tady. Nemusíme vám vysvětlovat, proč na tomhle záleží, ale potřebujeme, abyste vysvětlovali svým Eh, nebo vládám ve vašich zemích. Jak to myslíme? Dejte se slyšet. Eh, jako starostové, jako hejtmani máme velice eh, silný hlas. Vy znáte tu situaci v terénu. Právě vy máte veškerá právo a, a pravomoc o tomto hovořit a požadovat dlouhodobá řešení, protože pokud nezměníme eh, smýšlení a celkový diskurs, tak eh, Evropa bude dělat eh, stejné chyby jako v minulých desetiletích. A tyto chyby pocitovaly nejenom kruhy migrantů, ale také celá naše společnost. Váš hlas bude také velice důležitý v nadcházejících evropských volbách. Migrace a integrace budou eh, hojně diskutovanými tématy v eh, předvolební kampani a možná vytvoří eh, ještě větší rozdíly ve společnosti. My všichni odpovídáme za to, abychom pracovali na inkluzivnější a soudržnější Evropě ve prospěch všech našich občanů. Váš hlas je důležitý. Mnohokrát vám děkuji za pozornost. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Děkuji, děkuji, pane komisaři. A nyní mám to potěšení dát slovo paní Mancinelli, která je starostkou Ancony, která mm, byla nedávno zvolena starostkou světa 2018 a nas, po našem kolegovi Bartovi Somersovi. Máte slovo, paní Mancinelli. Děkuji, pane předsedo. Já především chci poděkovat panu Lambercovi za pozvání, kterého se mi dostalo, abych se mohla zapojit do e, zasedání. Mm, to je pro mě velká čest a zde i zdravím pana komisaře Avramopulosovi. My jsme se již sešli i před zasedáním a chci pozdravit vás všechny a především se obracím na kolegu Somerse, který byl World Mayor 2017 a Eh, kterého jsem eh, poznala osobně. Takže hovořit o migraci, to je téma složité a velice citlivé a Hm, já hm, hm, v těch pár chvil, eh, eh, minutách se zaměřím na pár bodů. Především eh, integrace cizinců, kteří žijí v mém městě regulérně. A další druhé téma, což jsou často nekontrolované toky migrantů, kteří přicházejí z Afriky především teď. A to bude exponenciálně růst v příštích letech. A to také se může dotknout mého města Ankony. A je to u nádherné eh, město na Jadarském moři, je to město, kde v podstatě eh, my eh, jsme se stotožnili s mořem, protože ho vidíme každý den. Je to významný i mezinárodní přístav a určitě kolegové z, z jeho Evropy to velice dobře znají a má to takovou Eh, charakteristiku přímořského města, kam nejenom přijíždějí obchodní, eh, eh, obchodní lodě, ale i jachty, nádherné jachty a také i nám mi prošla renesance v minulosti a i my mm, jsme tedy zemí Tiziana. Takže máme i tam hodně cizinců mezi našimi obyvateli a v některých čtvrtích je to 30 až 40 obyvatel, takže různých mm, různých etnik, takže my mm, eh, to nevidíme jako nevýhodu, jako některé metropole. Ne, u nás eh, to spolužití je snadné. Je to problém, který ale musíme řešit každý den. Jak říkal pan komisař Avramopoulos, je to problém, to znamená každý den se tím musíme zabývat. Ono, ale nemůžeme přilevat olej do ohně, jak, děka, jak dělají někteří nacionalisté. Ne, my nemůžeme ani popírat hm, existenci problému také. To také nejde, protože Ehm, integrace to je dlouhodobý proces, který se nelíbí všem, není to automatické. A to, vyznamy, to znamená i ehm, neustálou pozornost i eh, finanční prostředky, například ve školách a my třeba v základních školách především je to důležité. Je třeba vychovávat děti, dělat osvětu k, k tomu, aby se z nich stali dobří občané, tedy občanská výchova, výchova je velice důležitá. A my jsme hezkým příkladem. Máme ehm, učitele, které eh, podporujeme i z evropských programů. A my jako obec, my jsme zahájili celou řadu iniciativ, eh, například eh, národní projekty máme s různými združeními, asociacemi, které pracují v integraci a i v uvozovkách my používáme další důležitý kanál pro integraci rodin, které u nás žijí regulérně, tedy s povolením. A to jsou ženy ženy. Ženy jsou to cestou matky, to znamená ty, které více a více se podílejí třeba na jazykových eh, kurzech, které se snaží eh, eh, chodit na ty různé kurzy, osvětové kurzy a, by, mm, a tím překonáváme problémy s imigrací a mm, jde o to, aby ta imigrace vždycky byla pod kontrolou v rámci legality, zákonnosti a bezpečnosti. Ale takže je, něco jiného je to u té neregulární, nekontrolované migraci. Tam ty toky budou se zvyšovat především z Afriky, a mm, i protože tam dochází k, eh, k klimatickým změnám a tam již nelze ani žít. A to jsou území s miliony, miliony lidmi, takže Evropa je nemůže přijmout všechny, samozřejmě. Ale eh, je třeba otevřít dveře, ale to nemůže znamenat otevřené hranice. Otevřené dveře to znamená zachraňovat životy na reagovat na potřeby lidí v nouzi, na moři například. Takže tady přece jde o důstojnost lidí, ale zároveň je třeba přijmout politiku pro Afriku a zlepšovat tam životní podmínky lidí a tady Evropa by měla hrát vůči roli. Takže toto téma musí být téma evropské, ale není. Každá země EU přece nese odpovědnost se postarat o určitou část těchto osob, které e, sem přicházejí nebo přijdou a ten, kdo to nechce udělat, tak nemůže být součástí Evropské unie a nelze se chovat suverénně eh, hm, jako suverénní stát a bránit se tomu a bránit eh, tomu, aby migranti, kteří se dostanou do jedné země, tak aby potom eh, tedy nebyli přijímány v jiných zemích Evropské unie, a protože to přece není možné, protože zde Eh, zde mm, mm, to je jako ty podniky, které delekalizují tam do těch levných eh, zemí, kde jsou i levná pracovní eh, síla a takže to se jim také hodí, dělají, co se jim hodí, takže mm, tak to nelze. A zde existují velké rozpory a tady je velká, velké riziko exploze, ale přece tak to nejde. Evropa musí vystupovat, jako, vystupovat jednoznačně a chránit práva, práva všech, práva všech pracujících také a pouze takto my eh, mm, budeme realizovat eh, ten eh, náš příslip, že budeme chránit základní práva a ty místní samozprávy, tak ty mm, by měli mít větší hlas eh, a větší vliv u národních vlád. Je to nezbytné u tématu integrace, proto abychom i mohli reagovat na ty špatné eh, politiky, které jenom eh, budí větší nenávist, které se snaží o to vlastně Eh, přilévat olej do ohně té války chudých a bohatých a je třeba ale, abychom eh, šetřili slovy a více jednali, abychom měli více zdrojů a více politik, zorganizovaných politik, a protože musíme uznat, že je to problém, je to prostě problém tohoto našeho století. Děkuji. Merci beaucoup. A děkuji, děkuji paní Mančinelli a nyní dám slovo eh, eh, zástupcům eh, čtyř partnerských organizací mm, CIVEX ARE a Europe Cities a ARE, tedy CCRE a CRPM a mm, máte čtyři minuty a pan komisař musí odejít ve 16, v 16 hodin, tak je třeba, aby měl možnost zareagovat tedy mm, až se dostaneme k, k panu eh, Matiasovi Deklerkovi za Eurocities, tak v tom okamžiku asi tak to bude. Takže nejprve paní Barbara Dudenc, šéf předsedkyně naší, našeho výboru CIVEX. Vážený eh, eh, pane předsedo, pane komisaři, eh, v minulosti už jsme víckrát měli příležitost vyjádřit se k mimořádně důležitému tématu integrace migrantů a naprostá nezbytnost spolupráce mezi všemi úrovněmi Evropské unie při, té, při naplňování této výzvy. Proto vám děkuji za tuto debatu a jsem ráda, že zde dnes činíme další eh, důležitý symbolický krok eh, s eh, spuštěním této iniciativy výboru regionu. Není žádná alternativa vůči integraci a když se k tomu poctivě postavíme, tak si uvědomíme, že integrace není eh, jenom řešením problémem, ale je také eh, milníkem pro další rozvoj našich společností a celé budoucnosti. Docela jistě eh, při integraci nejde jenom o nové, nově příchozí, vždycky jde o sociální soudržnost jako celek, protože jinak bychom mohli posilovat stávající sociální rozdělení, protože by se mohlo říci pro migranty, jsou tady peníze a pozornost, ale pro nás sociálně vyčlenění ne, tady nic není. Je třeba bojovat eh, se sociální eh, nerovností mezi eh, městy a obcemi a EU už za sebou má spoustu úspěchů. Jak víte, já pocházím z Hamburku, z města, které není ani malé, ani chudé, ale zejména ve městě jako Hamburku vidíme důsledky jako sociálního rozdělení jako největší nebezpečí pro naši společnost. V Hamburku máme spoustu svých vlastních ideí a rozvinul jsme rozvinuli jsme je tam, ale eh, eh, měli jsme také jednoznačně přínos z výměny eh, s ostatními obcemi. Ať už jsou naše obce jakkoliv veliké a jsou kdekoliv, potřebujeme si mezi sebou vyměňovat informace. A já v každém smyslu doufám, že tato iniciativa bude dalším krokem k další integraci a že stávající aktivity Eh, komise nepřírovníme. Děkuji a teď pan Mandus Bertson, eh, předseda eh, shromáždění regionu Evropy. Děkuji, dobré, dobrý den, dámy a pánové. My si velice vážíme toho, jaký máme vztah s výborem regionu a já jako prezident našeho schromáždění regionu Evropy chci říci, že výbor regionu je jedním z našich hlavních partnerů ve spolupráci v Evropě. V posledních letech čelí Evropa bezprecedentnímu přílivu migrantů a uprchlíků. Sice ty celkové toky poklesly, ten tlak stále zůstává. Také se to týká zejména té východní a jižní cesty po Středomoří. Pokud chceme zlepšit situaci těch nově příchozích, tak, nebo to se stává takovou prioritou eh, městských orgánů a regionů a také měst, protože oni jsou právě takovými bojovníky v první linii a jsou nápomocni v tom, jak pomáhat eh, s integrací migrantů a uprchlíků. Přispívají a, a také tomu, aby i oni, a také přispívají k jejich ekonomickému i občanskému začlenění. Eh, domníváme se, že Evropa nakonec bude mít eh, prospěch z této diverzity. Eh, snažíme se, aby, nebo máme zde také novou pracovní skupinu, v jejím čele je předseda Katalánska. Chceme připracovat různé mm, projekty a vyměňovat si zkušenosti a chceme reagovat na různé problémy. Chceme také si vyměňovat znalosti o integraci Máme zde také různé projekty, třeba které se týkají i začlenování migrantů se zdravotním postižením. Eh, je zde víceúrovňový systém, který vlastně by měl fungovat i v té oblasti migrace a je důležité, aby zde byla posílena finanční podpora regionům a tím, aby byla vlastně eh, oceněna jejich důležitá hodnota v tom, jak vytvářejí inkluzivní společnosti, jak pomáhají migrantům. Pro Evropu by bylo těžké uspět v této věci a mít nakonec prospěch z této diverzity Mm, pokud by se nepodařilo vystavit inkluzivní společnosti. Proto my vítáme iniciativu výboru regionů v této oblasti, protože přinese regionům i městům eh, a dalším komunitám další eh, oblast, kde mohou spolupracovat. Děkuji, říká pan předseda. A nyní má slovo naše členka výboru regionu, paní Eleny Lukajdu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nejprve musím říci, že Kypr je vlastně úplně na prvním místě, eh, pokud vezmeme poměr obyvatel a poměr eh, přišedších migrantů. Máme zde Nikosy, která se snaží podpořit eh, příchozí migranty, snaží se například vytvořila speciální nevládní organizaci, která sídlí v centru Nikosie a staží se tam eh, uplatňovat, eh, provádět sociální politiku. Nikozie chce eh, nabízet sociální práva pro všechny občany, a což je naprosto zásadní. Díky této agentuře provádíme programy, přinášíme kvalitní služby, které se týkají pracovních míst, přinášíme psychologickou pomoc, také třeba programy celoživotního učení a celkovou podporu imigrantům a v rámci nich eh, jsou také různé zranitelné skupiny. Dík, ehm, díky tomu mohou migranti přispívat i místnímu rozvoji a celkově obohacují místní život. Nikos je dnes, eh, nebo je městem, které vždycky bylo na křižovatce různých civilizací a zůstane i nadále otevřeným městem, tento program, který se nazývá Nová cesta pro inkluzi, už budeme mít osmé období, také požíváme eh, spolufinancování eh, z fondu AMIF, je tam 90%. A také máme programy, které nabízejí sociální podporu imigrantům. Máme také třeba i informační centrum a centrum, které poskytuje podporu. Rovněž máme třeba i Centrum pro kreativní vyjadřování kde třeba vedeme různé workshopy, um, výtvarné workshopy pro děti a chceme e, celkově pokračovat s těmi programy pro inkluzi. Nabízíme celkovou podporu, také organizujeme různé sociální, společenské i sportovní akce, aby mohli migranti e, se zapojit do těchto akcí společně s místními lidmi. Také máme různé programy pro děti, ale zároveň se snažíme v těchto programech třeba zachovat kulturu e, těch zemí, odkud tyto děti přecházejí a také nabízíme i různé semináře pro dospělé. Děkuji. Děkuji a e, Rui Betanku za konferenci periferních hm, zámořských krajů. Pane předsedo, milí kolegové, otázka migrace e, pro Evropu je velice aktuální, včetně tedy pro, eh, pro eh, mezinárodní společenství a naše konference je přímo s tímto eh, problémem konfrontována. Proto jsme od roku 2015 začali více věnovat tématu, tématu migrace, protože předsedové této konference dospěli k závěru, že toto se stalo specifickým problémem a že je třeba proto eh, eh, nastolit spolupráci eh, mezi regiony, které jsou zeměmi tranzitu a zeměmi určení. Takže je to problém pan Evropský. Naše skupina pracuje aktivně a přijímá konkrétní projekty, které se týkají Eh, migrace. Chci zdůraznit, že role regionu by měla být větší, intenzivnější spolu eh, s rolí států a Evropy. Takže v migrační politice, takže již mm, delší dobu přijímáme eh, přístupy na nejrůznějších úrovních, a včetně tedy tě lokálně regionální, ale tyto úrovně potřebují větší finanční prostředky. My zde máme už prostředky, ale nestačí to, protože migrační politika i geopolitická eh, situace v některých sousedních zemích, zemích kolem třeba Středozemního moře, znamenají, že musíme eh, více spolupracovat, třeba posílit i vzájemně kapacity a to jsou důvody, proč CRP chce spolupracovat i s výborem regionů a tak přispívat do činnosti vašeho eh, výboru regionu, eh, přispívat do vytváření doporučení i rozhodování o financování po roce 2020. Eh, chceme tedy i dát k dispozici naše zkušenosti, které často jsou velice inovativní. Děkuji a nyní má slovo kolega Bart Somers. Um, Děkuji za slovo. Já jsem velice rád společně i s mou skupinou za to, že zde existuje tato nová iniciativa která se nazývá Směřujeme společně k inkluzivnější Evropě. Realitou je takovou, že dnes ta realita se velice mění, musíme se s tím nějak vyrovnat. Často se migrace pokládá za něco negativního, ale přitom to může být něco s přidanou hodnotou, ale musíme na tom pracovat a musíme se učit na jeden od druhého. Taková sítě nám mohou pomáhat. Jedna z takových věcí, kterou můžeme udělat, je pomoci migrantům k tomu, aby dostali, měli dostatečné znalosti a dovednosti, aby mohli přispívat. Musí se naučit jazyk, musí mít možnost účastnit účastnit se pracovního trhu, musí se stát členy společnosti. Zároveň ale musíme bojovat se segregací v našich společnostech. Často hovoříme o tom, že diverzita je přidaná hodnota, ale často žijeme v takovém jsou ostroví, kde jsou eh, ostrůvky jednotlivých kultur a jazyků. Takže diverzita může být přidaná hodnota, pokud je to součástí každodenní reality, pokud se opravdu setkáváte s lidmi, kteří mají různé kořeny. A myslím si, že je dobré také určité společné přemýšlení. Když se díváme na města, máme všichni takové tendence rozdělovat ta města do různých eh, částí, do nějakých komunit, eh, dáme ty lidi do určitého eh, do, do určité skupiny, tu nějak onálepkujeme a často potom e, je to, je to negativní, protože pak se třeba říká, že třeba jedna skupina třeba něco zneužívá, ale to není pravda, protože musíme se podívat na ty skupiny jednotlivě, mohou to být tam také velice dobré příklady lidí, kteří mohou být dobrým příkladem, kteří se mohou stát určitými mosty mezi těmi komunikaty, takže musíme přestat e, s tím škatulkováním a s tím nálepkováním, musíme si uvědomit, že každý má něco, čím může přispět a co může být tou přidanou hodnotou. A také chci říci, že že bychom měli vycházet ze společnosti, která má společné hodnoty. Ty společné hodnoty musíme hájit, ale jednou z takových hlavních eh, eh, zásad je boj s eh, diskriminací. A Často na to zapomínáme, že to je součástí naší západní společnosti. Všichni máme možnost díky tomu vytvořit lepší společnost a zlepšit život v komunitě, v níž žije. Děkuji. další řečník je eh, Pě Pučil za eh, komisi eh, regionu Evropy. Děkuji, pane předsedo, milý pane předsedo, milí eh, eh, členové výboru starostové, starostky. Dovolte, abych i já přispěl jakožto zástupce Rady obcí a regionu Evropy, abych pohovořil o iniciativě Města a regiony pro integraci. Takže naše rada, náš orgán, který zastupuje, dejme tomu, 100 tisíc obcí a měst a máme a 54 národních asociací. My v posledních letech jsme pracovali na tom, abychom zlepšili integraci migrantů a uprchlíků i, a vytvořili tak inkluzivní města. My jsme se vyjádřili několikrát, my jsme přijali postoje, rezoluce, definovali jsme principy, podle kterých bychom měli my reagovat huma, humanitárně a jak vytvářet strukturovanou integraci z pohledu tedy měst a obcí a regionů, protože lokální integrace znamená, že je třeba vytvořit více soudržnou společnost, více inkluzivní společnost. A to byl důvod, proč jsme na tom začali pracovat. I chceme, aby zde existoval přímý přístup k financím z Evropské unie, abychom si vyměňovali zkušenosti, abychom měli flexibilnější přístup k evropským fondům, abychom zlepšili přístup eh, migrantů a uprchlíků k různým službám eh, mm, a vytvořili takzvaná jednotná správní místa pro ně. A mm, my jsme přesvědčeni, že tato iniciativa je velký krok zpět správným směrem tak, abychom zlepšili i výměnu zkušeností a znalostí. Eh, volby do Evropského parlamentu. To je okamžik, kdy někteří politici, některé členské státy se snaží zneužívat migraci jako, takový, jako takové téma v jejich prospěch a v podstatě to je v rozporu ale s našimi hodnotami. Je třeba si uvědomit, že města, regiony jsou v první linii při přijímání těchto migrantů a zde my jsme byli aktivní při tom partnerství pro e, inkluzi migrantů a to vytvořili jsme takovou platformu e, partnerské vztahy a díky tomu jsme měli možnost ovlivňovat legislativu a jsme předkládali své vlastní konkrétní návrhy díky tomuto. Ano, já vás musím teď přerušit. Měl jste dvě minuty a už jste 30 eh, vteřin překročil. Pan komisař totiž nás musí opustit eh, v 16 hodin na významnou schůzi, takže mu dám slovo velice stručně, mohl zareagovat na předřečníky. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já začnu jednou velice důležitou poznámkou. Souhlasím s tím, co říkal pan Somers. Všechno se týká našich hodnot a principů. Naše demokracie na těchto hodnotách spočívají. A právě migrační krize eh, způsobila to, že někteří začali spochybňovat ty hodnoty a principy, na kterých Evropa spočívá. Ale já si myslím, že teď je na čase říct si jasnou odpověď. Eh, chci říci, že do té doby, kdy, nebo od té doby, co jsem byl v komisi, tak jsem byl konfrontován s touto situací. Nyní se blíží evropské volby a všichni vidíme, jak je na vzestupu populismus společně s nacionalismem a eh, populismus s nacionalismem oslabují a podkopávají evropský projekt. Takže ať už hovoříme o Evropské komisi nebo o ostatních, musíme tento evropský projekt hájit. Paní Duden mi položila otázku. Já bych vás chtěl podrobně informovat o tom, co činíme v Evropské komisi. Evropská komise byla od samého počátku eh, velice nápomocná této iniciativě výboru regionů. Mobi- mm, mobilizovala všechny eh, ty eh, příslušné orgány, také podporovala už jsem to říkal ve svém úvodním projevu. Komise koordinovala městskou agendu, toto partnerství, které se zabývalo právě migrací a e, uprchlíky. To jsme okamžitě podpořili a to díky financování z fondu AMIF. Komise už e, také s výborem regionů spolupracovala v oblasti migrace. My proto vítáme tuto iniciativu, která může být e, cestou k další spolupráci na toto téma. Co se týče akcí Evropské unie pro integraci, na to se ptal pan Bertson. Dám vám takový konkrétní příklad tohoto dialogu. Partnerství pro inkluzi migrantů vzniklo právě v, tomto, v této iniciativě a to vlastně při, všechny přivádí k tomu, aby spolupracovali na integraci. Chci říci, že už od samého začátku Ehm, mohu třeba říct, jak, jak před, před 25 lety ta, ta taková spolupráce nebyla. Ehm, dnes jsme, zde máme tuto spolupráci, můžeme vás provozně, prakticky i finančně podporovat. Výbor regionů je velice aktivním členem toho partnerství. Dovolte mi vyjádřit poděkování vašemu prezidentu a tím, že budeme toto partnerství dále mm, budeme budovat, například v květnu už po druhé se, uspo, se um, bude pořádat takzvaná mm, městská agenda pro inovaci a bude tam také speciální program pro všechny praktiky i pro všechny ty, kteří jsou činni v politickém rozhodování na místní úrovni. E, nyní ještě chci říci, že asi víte, že jsme navrhli výrazné uh, Ehm, zvýšení financování. Chceme třikrát navýšit finance, které se týkají migrace a eh, pohraniční stráže. Také zde máme i navýšení Evropského rozvoje pro eh, regionální rozvoj. Tam máme speciální uh, prioritu. Je to tedy velice důležité. Když, je zapotře- když bude zapotřebí v terénu financí, tak se budou moci ty místní orgány um, společně sejít s národními orgány a budou moci zpravovat tyto prostředky a je důležité zajistit, aby se to stalo i prioritou vnitrostátních programů, národních programů. Ještě bych chtěl zareagovat na uh, paní Ellen, na uh, řeckou kolegyni. Chtěl bych říci, že vím, jak to vypadá na Kypru. Teď dokonce jsem sám Kypr nedávno navštívil a setkal jsem se i se zástupci ehm, místních orgánů. Chtěl bych pogratulovat městu Nikosie za tuto aktivitu. Je to velice dobrý příklad toho. To město je relativně malé, ale vřele vítá migranty a vysílá silný signál celé Evropě. Ale myslím si, že v tomto smyslu je zde i ten signál výboru regionu. Pokud by nám naše vnitrostátní vlády více naslouchaly, pokud by více naslouchaly místním orgánům, tak by možná své země řídili lépe a vychá, měli by vycházet z hodnot a principů. Já chci ještě říci, že na Kypru vás bezvýhradně podporujeme ve vaší činnosti a vím, že nyní je Kypr pod obrovským tlakem. Nevíme ani, co přinese přesně budoucnost. Kypr je eh, na periferii, je to vlastně region, eh, na periferii regionu, kde začíná určitá nestabilita eh, a my, vám chceme, my vás chceme podpořit. Ještě má poslední poznámka. Chtěl bych hovořit o věcech, které jsou důležité pro integraci. Je naprosto nezbytné, abychom aby zde byla doplňkovost s ostatními fondy. A rovněž se těšíme na synergie. Musíme posilovat synergie s strukturálními fondy a eh, O tom se hovoří i v nařízení o strukturálních fondách. Pak zde máme například i různá opatření v rámci Evropského sociálního fondu nebo nařízení o společných ustanoveních. A já bych třeba chtěla ještě říci, že komise navrhuje, aby pro Evropský sociální fond eh, existovala nová obálka ve výši 101 miliard eur, které by se týkaly různých akcí, které se týkají sociální eh, koheze, integrace do pracovního trhu a také vzdělávání zranitelných skupin obyvatel, včetně migrantů. Já bych, fakt, já bych vás ale ještě rád požádal, Eh, nebo chtěl bych vám tedy poděkovat za spolupráci. Chtěl bych vám vyjádřit poděkování jménem Evropské komise i za vaši podporu, kterou eh, výbor regionu nám dává za celé to, v celém tom pětiletém období. Myslím si, že určitě nejsme v takové situaci, jako jsme byli před čtyřmi lety. Učinili jsme velký pokrok a domnívám se, že v budoucnu bude Evropa lépe připravená na to, aby řešila mm, nějaký podobný jev. Ale úplně takový prv, úplně první vrstva zprávy, to je ta místní samozpráva, která je v takovém případě eh, musí čelit těmto takovýmto problémům. Takže ještě chci říci, že vás podpoříme plně prakticky, finančně i provozně. Děkuji vám a doufám, že naše vynikající spolupráce bude trvat i nadále. Děkuji, pane předsedo. départ et bonne continuation. Milí kolegové, budeme teď pokračovat s diskuzí a dám slovo kolegovi Karl van Lungovi. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě chápu, eh, eh, že pan komisař má mimořádně nabitou agendu, ale každopádně je eh, škoda, že takto tu debatu můžeme, vést, můžeme vést jenom polovičatě. Pane, vážení kolegové, naše společnosti jsou samozřejmě stále rozmanitější a přináší to velké výzvy pro naše obce i kraje a přinejmenším na úrovni sociální soudržnosti pokud eh, budeme eh, chtít z migrace udělat něco pozitivního, tak je důležité, abychom eh, se zasazovali o povinnou integraci a nových, nově příchozích. Je fascinující, že nově příchozí zůstávají stále nově příchozími. Oni musí rychle se stát součástí naší společnosti tady v Evropě. Eh, my máme zkušenosti eh, s eh, Volámska, máme tady už léta integrační projekt a mm, tato integrace musí být založena na, tří pilí, na třech pilířích. Za prvé jazykové znalosti. Nově příchozí musí nejdříve se naučit jazyk hostitelské společnosti a to pomůže integraci, tedy mm, komunikaci s obcemi, s úřady, zvyšuje to jejich šance na pří, eh, na pracovní příležitosti. A potom eh, eh, občanská integrace. Ty noví příchozí musí vědět, jaká jsme společnost, jak se k sobě chováme, jaké tady platí normy a hodnoty v naší společnosti, jaké práva, jaká práva a povinnosti tady v, v naší společnosti každý má. A za třetí kariérní orientace. Je třeba se dívat na potřeby a budoucí vyhlídky daného jiného příchozího člověka, eh, k jakému, eh, eh, jaké pracovnímu místu se může ten člověk vést. Důležité je tady mít na to připravený rámec. Každý příchozí nově má jiné potřeby a jiné možnosti. Nejde k ním přizpůsobovat paušálně a když se něco takového udělá, tak to nepřispívá ani nově příchozím, ani přijímajícím obcím. Musíme se zastavovat, tedy eh, stavět, o, eh, stavět za tu občanskou integraci i eh, za tu praktickou integraci. Je důležité se nad těmito věcmi zamýšlet mnohem více než kdykoliv předtím. Matias de Klerk, qui Má slovo pan Matias de Klerk za Eurocities starosta Chentu. Velice děkuji. Já bych chtěl vy, eh, vystoupit jménem organizace Eurocities. Chtěl bych poděkovat panu předsedovi Evropského výboru regionu za to, že jste mohl vystoupit a že mám tedy aspoň ty dvě a chci zastupovat 140 milionů občanů, které zastupuje naše síť. Dovolte mi pár komentářů, pár sdělení. Za prvé, v posledních letech se prioritou stala um, Integrace na pracovní trh migrantů a uprchlíků, ale pouze se, pokud, pokud se na to budeme soustředit, tak to nestačí soustředit se pouze na, socia, na pracovní inkluzi. Musíme zde být i sociální inkluze, přístup ke vzdělávání a bydlení. To jsou také velice uh, důležité výzvy, které musíme řešit. Za druhé, města mají inovativní a úspěšné metody, jak inkluze může fungovat a integrace. Například mnoho měst má různé pracovní skupiny pro přijímání a integraci eh, pracovníků je to vlastně mm, holistický přístup. Například město Gant má eh, pracovní skupinu pro pomoc pro uprchlíky, tam třeba spolupráce s, s úřady, s občanskou společností a s občany, aby se ulehčil celý um, přístup uh, integrace cizinců a um, uprchlíků. Za třetí, města mohou také bojovat s negativním diskursem, který se týká migrantů Eh, musí to být eh, města, kde všichni mohou plně využít svůj plný potenciál a mohou žít eh, důstojný život. A nakonec, pane předsedo, chci říct, že města potřebují lepší spolupráci s národními i evropskými orgány. Je zde mnoho toho, co mohou města nabídnout a my věříme jako Eurocities, že pokud zde bude lepší spolupráce mezi městy, evropskými orgány a národními orgány, tak i ty výsledky budou ještě lepší. Děkuji. A děkuji. A nyní má slovo náš kolega Bianco. Nebo ko. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za tuto iniciativu, poněvadž výbor regionu dnes ukazuje, že skutečně centru zájmu stojí velké otázky, na kterých záleží budoucnost našeho kontinentu. Nestačí jenom vydávat stanoviska, jsou to skutečné velké otázky. Před pár týdny na severu Itálie jeden autobus, který měl do školy odvést děti z malého městečka, tak ten byl unesen jedním řidičem tohoto autobusu a jak jste asi četli v novinách, byl to, eh, byl to imigrant. A samozřejmě tento obraz eh, eh, migranta, cizince, který unesl autobus, tak to vytváří nový strach u lidí. A poté se zjistilo, že to, co na, mohlo se stát tragédií, protože ten člověk chtěl tedy zapálit ten autobus, tak v podstatě jedno z těch eh, eh, dětí tedy eh, bylo dítě, jehož rodiče jsou egyptiané a to je dítě, které v podstatě se stalo tedy takovým hrdinou, zachraňoval je ty děti a to je dítě, které určitě se stane policistou nebo četníkem u nás a ukázal velkou odvahu. Takže proto jsou ty politiky tak důležité politiky pro imigranty. Chci velice stručně teď vám říct si zkušenost Katánie. Eh, kde s evropskými fondy my jsme eh, jeden, jeden pozemek, eh, který byl opuštěný, jsme, jsme tedy přetvořili, vytvořili jsme díky 20 chlapcům ze Sicilie, 20 migrantů, dětí. My jsme to vyčistili, to území, kterým dáno k dispozici a tyto děti tam pracovali na tomto projektu a je to pozitivně, prostě jsou tady pozitivní eh, projekty, které, eh, které je třeba šířit dál. Děkuji. Merci beaucoup. La parole est maintenant notre Děkuji. Hans Jans. beste Pane předsedo, vážení kolegové, dovolte, abych uh, se eh, strategických důvodů eh, eh, připojil k tomu, co říkal pan Fan Laue. U nás se to probíhá, probírá na výboru. Já jsem z Brabantska a pracujeme s osmi obcemi a děláme to nejdříve Mm, pro ty lidi, kteří přicházejí z našich azylových center, kteří říkají, okamžitě je třeba ty lidi popadnout, zjistit, s jakými ambicemi a s jakými kompetencemi ti lidé přicházejí a zjistíme, jaké možnosti jim region nabízí, pokud jde o práci a ubytování. Takže a rozprostíráme po celém regionu. Často si to zavírá velký čas, velkou pozornost si to vyžaduje, ale dostáváme, eh, dáváme eh, tím eh, migraci určitý osobní rozměr. A ehm, když přicházejí lidé ke mně do starostenské kanceláře a skládají slib, ehm, věrnosti eh, Nizozemské republice, když přijímají občanství, tak vidím, jak jsou eh, vděční, že po obtížném eh, období mohu říci, přistál jsem a jsem součástí společnosti. Takže já myslím, že tato iniciativa je platformou pro celou řadu příkladů. A, důležité je, abychom se neomezovali jenom na ty negativní názory, které ve veřejnosti panují. Děkuji. Nyní má slovo eh, náš kolega De Costa. Děkuji, pane předsedo. Již jsem členem výboru regionu sedm let a toto téma je téma, které neustále se vyvíjí v těchto posledních sedmi letech, protože nejprve většina místních a krajských eh, Eh, samozpráv eh, zde zastoupených, tak eh, v podstatě zažívají na vlastní kůži toto téma a mm, nikdo není ušetřen v tom přijímání rozhodnutí. My jsme v první linii. A navíc je to nová metoda kterou museli jsme vymyslet zde v Evropě, protože toto téma se vyvíjí, neustále se vyvíjí, eh, migrace mm, mění se geograficky, na intenzitě se mění a také i země určení se mění. Například jako důkaz vývoji v Saint-Omer Eh, v Eau de France, eh, já, my se nacházíme 40 km od Calais, tak tam ta situace se hodně změnila v posledních letech. A tady eh, se scházíme, protože chceme nabídnout hlas, hlas integrace migrantů, tak aby naše obce také mohly mm, zajistit větší soudržnost mezi občany, kteří žijí na stejném území. Dovolte, abych zmínil tuto zkušenost. Jsme obce, my jsme tam, eh, eh, my se snažíme eh, mm, dát dohromady mladé lidi kolem sportu, Pákistánce, Afgánce a naše místní občany. My jsme si vytvořili kriketový klub. A zde tedy před pár eh, týdny dokonce i eh, eh, jsme byli ve finále kriketu St. Omer 1, St. Omer 2 a všechny ostatní týmy za těmi našimi dvěmi zůstaly daleko. Takže my jsme vytvořili tedy ten tým čistě z migrantů a vytvořili jsme letní kriketovou akademii, která je otevřena dalším mladým lidem tak, aby při kriketu mohli spolu trávit čas. Takže migranti se stali šampiony a stali se i nositeli soudržnosti. Takže to je dobrá zkušenost, o kterou se s vámi mohu podělit. Děkuji a nyní má slovo eh, kolegyně Loxa Subira. Migrazio mugimenduek tokiko eskualde eta estatu mailako erantzunak. Ano, zde hm, výzva a integrace, to je výzva, která znamená reakci na úrovni lokální, regionální i státní a má to i jasnou eh, dimenzi evropskou. Hm, a nicméně zde eh, často ta rozhodnutí buď se nepřijmou, nebo se odkládají a mm, mm, situace přitom si vyžaduje naše rozhodnutí. Je to deficit, mm, který je kvůli tomu, že členské státy nejsou schopny se domluvit. Zde chci vyjádřit jedno přesvědčení a to tyto Eh, subjekty, nižší územní správní celky jsou přece strategickými partnery eh, evropských institucí. Jsou to celky, které chtějí řešit výzvu. My máme také příklady. Na jedné straně zde máme eh, návrh baskické vlády, a e, zde vychází to z principu spoluodpovědnosti a tento návrh chce vytvořit konkrétní mechanismus, abychom, e, si po, abychom e, se podělili o přijímání migrantů a to znamená, abychom rozdělili to úsilí podle tří parametrů. Na jedné straně podle daňových příjmů, podle počtu obyvatel a podle eh, nezaměstnanosti. Zde různé tedy ty naše mm, regionální vlády, tedy předložili národní vládě eh, tento návrh již a potom za druhé, baskická vláda ta mm, má takový pilotní projekt eh, pro přijímání uprchlíků eh, spolu tedy se španělskou vládou máme tento projekt, eh, kdy zapojujeme občany a různé organizace společenského charakteru. Takže zde během celého roku my ekonomicky podporujeme i emocionálně podporujeme eh, pět rodin, aby se mohly integrovat, jsou z Jordánska. A to jsou takové příklady tedy. A k tomu je třeba přičíst i iniciativu Cities and Regions. A já si myslím, že tyto příklady jasně ukazují, že my jsme eh, ti, kteří jsou schopni rozhodovat a přinášet řešení. Děkuji. Ano, vzhledem k počtu zapsaných na seznamu ještě 11 řečníků a vzhledem k tomu, že také musíme respektovat harmonogram, protože nutně musíme skončit v 18.30, tak bych chtěl říci, že řečnickou dobu teď zkrátím na jednu minutu. A další řečník je kolega Wolf. Pane předsedo, milé kolegyně a kolegové, eh, chtěl bych výslovně poděkovat za tuto rozpravu. Myslím, že eh, teď eh, se ukazuje, jak jak hodnotné je pracovat na integraci, a teď se to vyjadřuje, úspěšná integrace a soudržnost to jsou eh, hodnoty, na kterých eh, stojí naše společnost. Eh, my očekáváme od těch, kteří k nám přicházejí, že budou naše pravidla dodržovat a proto jim musíme ta pravidla také sdělit. V Bádensku, Vertembersku jsme udělali školení o právním státu pro v uprchlíky a žádatele o azyl. 300 státních zástupců dobrovolně ve volném čase tato školní pořádá. Jsou takovou tváří právního státu a ukazuje to, jaký potenciál v naší společnosti eh, je, když pokud jde o úspěšnou integraci a jsem rád, že dnes ve výboru eh, regionu eh, si můžeme povídat o takových vedených projektech. Madame. Děkuji. A paní kolegyně Johana Miklajtoch. Herzlichen Dank, Mnohokrát vám děkuji, eh, vážené kolegyně a kolegové. Myslím, eh, že eh, všichni se shodneme, když řeknu, že integrace musí začít u těch menších a nejmenších. To znamená, že už ve školce a proto jsme tady před několika lety zahájili takový projekt, kde Mm, jsme nasadili mezikulturní eh, spolupracovníky, zaměstnance, eh, kteří už, eh, kteří už těch máme 170, máme mají 32 různých jazyků a, a, a mm, ti jsou takový budovatelé mostů mezi dětmi, mezi dětmi a rodičemi. To je, myslím, velice živý integrační projekt. Díky tomu jsme Eh, prostě u nás 20% dětí ve školkách jsou eh, děti eh, v, v migrantů a to je velice úspěšný projekt už od samého počátku, kdy můžeme začít tedy na nich pracovat. Podívejte se na to u nás v Dolním Rakousku, v Rakouské republice. Přijďte se podívat na tento projekt. Děkuji. Další řečník je kolega Petr Kurz. Milý pane předsedo, milé kolegyně a kolegové, nejdříve děkuji eh, za tuto iniciativu. Eh, za svou stranu bych eh, už nechtěl uvádět žádné další příklady, i když u nás v Mannheimu máme 23 tisíc obyvatel, to znamená 40 imigračního původu a určitě by tam řada případů, příkladů byla, ale chtěl jsem říci několik věcí z pohledu obce. Za prvé musí nám být jasné, že integrační a migrační politika nelze, nelze jí vést odděleně e, ten státní rámec e, se musí postarat o to, aby e, migranti neměli takový status, že nemůžou být integrováni do v obcí, že nemůžou být v vzdělávání, že nemůžou být zaměstnáváni. To našim obcím působí obrovský problém. Za druhé, Eh, eh, potom jsou tady ta příjezdová města a my máme eh, příjezdová místa, příjezdové, příjezdové byty. To je opravdu taková mm, kompletní, mm, komplexní politika. Pardon, jedná se o příjezdové čtvrti a k tomu musíme mít, mít komplexní politiku. Děkuji kolegyně Ana Maria. Děkuji. Chtěla bych říci, že jsem zklamána, že komise sice dnes přijala eh, pozvání na dnešní debatu, ale pan komisař poměrně záhy odešel. V Evropě už celé roky probíhá krize spojená s migrací, týká se to našich hranic. A ta situace je taková, i když mnozí politikové eh, odmítají o, té, o těchto věcech mluvit, ale my to zažíváme v našich každodenních životech. Jsou zde mm, prchlíci, ale jsou to také nelegální migranti, těch, je mili, těch jsou miliony, při, mm, pomáhají jim převaděči a to eh, vlastně Eh, narušuje každodenní život v Evropě a také je to spojeno s terorismem. Nelegální migrace není nějakým lidským právem, ale komise to podporuje. Podívejme se například na to, že migrantům třeba jsou dávány k dispozici bankovní karty, které pak ale mohou třeba zneužít i teroristé. Mě by zajímalo, kdo to třeba financuje, takový projekt. A Eh, jak se komise zasadí o to, aby se migranti vraceli, navraceli do svých zemí a abychom spíše pomáhali Africe a Asii, namísto toho, abychom jejich problémy importovali sem do Evropy. Děkuji. Nyní má slovo kolegyně Begona Martinez. Děkuji. Dobré odpoledne. Myslím si, že pluralita ideologií které zastupujeme, to je nás spojuje jedna věc a to je problém a výzva migrace, protože my obce, regiony, my jsme si vědomi, že to je výzva pro Evropu a je třeba tedy posilovat evropskou agendu migrace a je třeba i eh, tam eh, zahrnout tu otázku mm, mm, eh, různorodosti kultur, protože Eh, v současné době, jak ji řekl pan komisař, eh, nyní poslo, vysl, eh, slyšíme různé ty diskurzy, které vedou k nenávisti, populistické a podobně, takže mm, jak i řekl pan i komisař, proto jsou velice užitečné přímé pomoci takovým regionálním lokálním projektům, které právě podporují tyto nové modely komunitární intervence v terénu což je dialog a participace a to, že občané budou mít větší slovo, včetně migrantů. Děkuji, nic více. Merci, la parole. Děkuji, slovo má pan Alfonso Pleglesuelo. Děkuji hovoříme o integraci. To je jeden z pilířů strategie růstu v, roce, eh, v tomto roce, tedy inkluzivní, integrující Evropa a zároveň je to jeden z pilířů agendy 2030, mm, eh, to znamená udržitelný rozvoj. Nikdo nesmí zůstat pozadu a stranou a v centru našeho zájmu je člověk. Já jsem z Mursie, eh, což je na pobřeží na jihu, je to území, kde jsme zvyklí přijímat migranty Ehm, často nezákonné migranty, ale co nám leží na srdci, takže stejně tak, jako budeme koordinovat migrační politiku, tak zároveň je třeba více koordinovat i toho, co s nimi poté. Eh, takže nejenom je důležité je přijmout, ale potom je integrovat. V minulém roce Evropská komise proto Eh, nám hm, eh, eh, přistýbila takový protokol, že budeme moci díky hm, prostředkům lépe zaměstnávat tyto migranty, protože podle nás nejlepší způsob integrace je, je integrovat na trh práce, do práce. Nyní Joan Calabrit. Hablaré en valenciano o en catalán, como se dice. Já budu hovořit katalánsky takže eh, já chci zde eh, poděkovat za tuto diskuzi. Je to zcela zásadní téma, jak jsme ji slyšeli, zcela jasně. Zde regionální a eh, lokální orgány, samozprávné orgány a obce tedy jsou v první linii při přijímání a integrování migrantů. Já proto chci podpořit zde ty apely, které jsme slyšeli. Pan komisař to také řekl eh, po, mm, mm, mm, zde eh, pokud se mají zvýšit prostředky na migraci, tak je třeba, aby i se zvýšily regionům a obcím. Je to prostě jev, který je třeba řešit a který roste. To znamená i eh, příchod těch dětí nebo nezletilých osob bez doprovodu. To, těch je více a více a to je teď významná skupina. To jsou tisíce lidí, tisíce osob. A je třeba i respektovat evropské hodnoty, to znamená bojovat proti rasismu a xenofobii a rovněž mm, e, nenávisti, proti nenávisti. A já jsem mm, tady, mm, tady e, mě velice vytěsilo, když slyším, že tady někdo hovoří o migraci a terorismu zároveň. Entendemos que exclusão é um terreno fértil pro... Děkuji za slovo, pane předsedo. Já chci říci, že mm, zde se vytváří ta živná půda pro radikalismus a my s tím musíme bojovat tím, že zde budeme podporovat inkluzivní růst a inkluzivní společnost. Také o tom hovoří i OECD už od roku 2009. U nás máme za 38 různých národností, takže opravdu u nás velice řešíme integraci. Máme mm, ty různé e, vstupní programy, Důležité je, jak žít společně, musíme respektovat rozmanitost, musíme plně eh, respektovat ehm, ty občanské svobody. Mm, také jsou tam určité rozdíly v kultuře, v náboženství. Potřebujeme integraci. Integrace musí přinést model eh, Evropy, kde bude demokracie, solidarita a inkluze. Děkuji. Paulína Hajanem. Děkuji, kolegyně Paulína Hajan. Kiitoksia, puheenjohtaja. Děkuji za slovo, pane předsedo. V mém regionu, v jeho západním Finsku, jsme uspořádali kurzy pro matky z rodin migrantů, Protože právě matky z těchto rodin mohou eh, čelit ještě dalším zvláštním problémům. Eh, tyto matky mohou na ty kurzy přivést i své děti, mohou se učit finsky a také se na těch kurzích eh, učí i o finské společnosti, o, finské, o pravidlech finské společnosti, ale učíme třeba i to, jak třeba získat místo v mm, nějakém vzdělávacím zařízení. My jsme rovněž dostali mnoho podpory. Tento program je velice oblíbený a přináší také i možnost toho, aby ženy nezůstávaly v domácnosti, ale vlastně dostaly se do společnosti, dostaly se mezi ostatní. Děkuji. Děkuji za slovo. Já bych chtěl navázat na téma, o kterém už hovořilo některý kolegu. Jedná se o ekonomický růst. Já zodpovídám za, nebo jsem, jsem v jedné samozprávě města, kde je 30% eh, vlastně lidí, kteří pochází z jiné kultury nebo z jiné země. Mm, máme tam velký počet migrantů, ale u nás je nezaměstnanost pouze ve výši 4,5%. Klíčem je to, o čem už někteří hovořili. Máme totiž dobrá pracovní místa a to je zásadní. E, říkal to už pan komisař, protože můžeme najít dobré příklady v té místní i v té regionální um, sféře. Uh, Eh, růst je jednou z takových eh, podmínek, aby ta integrace fungovala. Pokud tam bude nízká nezaměstnanost, a pokud zde bude větší zaměstnanost eh, těchto lidí, kteří přišli do naší země nebo do našeho města, tak to přinese určitě úspěchy a také to zlepší celkovou situaci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegům. Donato Toma, já jsem eh, hm, hejtmanem eh, hm, a já chci říci, Morizia, naše region, má 3 miliony migrantů, které jsme přijali, máme asi 30 tisíc obyvatel a to znamená, že jedno z tajemství pro přijímání, aby to bylo přijímání důstojné, to zde zdůrazňuji důstojnost, to je důležité při tom přijímání, tak mimo jiné to zajímá i že zde eh, musí být takový správný poměr mezi počtem migrantů a počtem obyvatel. Takže já jenom chci doplnit k tomu, co již bylo řečeno, že eh, i naše školy mají hodně projektů a integrují nové, nově příchozí a také i e, různé ty farnosti, naše farnosti také, protože e, pracují nejenom při přijímání, ale i také při integraci migrantů. Děkuji a tím jsem uzavřel seznam s tím, že e, pan Guido Milana bude nakonec. Ano, děkuji. Pane předsedo, hmm, e, nedostatečná integrace znamená marginalizaci a chudobu marginalizace a chudoba. To znamená rasismus, který z toho vzniká, což pro nás eh, znamená, že musíme intervenovat. Intervenovat, což znamená zapojit a dát roli místním orgánům. Já zde vítám slova pana komisaře, že budou dány k dispozici zdroje, které však nestačí. Nestačí, proč nestačí? Protože my zde máme co dočinění skutečně epochální migrací. Na tato epochální migrace ta eh, v podstatě znamená jak legitimní, tak i nelegitimní, nelegální migranty a to jsou ti, kteří neregulérně vstupují na naše území a my samozřejmě nemůžeme jen tak je, že je zavřeme a e, tím ji nepomůžeme. A já bych rád, aby komise a Evropa, aby skutečně již e, změnila poměr karet a aby vyčlenila eh, zdroje, prostředky na pomoc těchto migrantů, ale u nich doma, aby nemuseli odcházet. A protože pořád se o to hovoří, to je spíš jako jakoby reklama, ale eh, to je to, co změní život a osud milionů eh, lidí, kteří žijí kolem nás. Děkuji. A děkuji všem, kteří se zapojili do této diskuze a než uzavřeme tento bod, tak ještě jednou dám slovo paní Mančinelli, aby uzavřela. Děkuji, pane předsedo. Ano, ze všech mm, vstupů se mi zdá, že vyplývá, takové panorama, které říká, že tady máme různé dobré zkušenosti, postupy. My jako města, jako například Ancona, již několik let každý rok organizujeme takový festival, jedna z těch nejvíce multietnických čtvrtí, kde hm, cizinci představují 30-40 obyvatel, tak tam organizují festival který eh, každý rok se rozšiřuje a je to i taková příležitost pro výměnu dobrých zkušeností. Tam se organizují takové workshopy, eh, kde Eh, se vyměňují konkrétní dobré zkušenosti, ne jenom slova, ale to skutečně to, co se dotýká každodenního života lidí. Já vás chci všechny pozvat na tuto iniciativu, která určitě vás bude zajímat a eh, budete moci i opustit tuto instituci a v terénu vidět eh, naše zkušenosti. A ještě poslední věc závěrem. Ze všech vstupů, já myslím si, že Eh, určitě to tak vnímáte i vy, že z toho vyplývá jedno ponaučení. Eh, čísla jsou důležitá věc. Množství, kvantita osob, které přijíždějí a množství zdrojů, které jsou k dispozici. Proto, aby eh, tyto dobré postupy mohly fungovat, tak eh, tam na to je potřeba něco vyčlenit eh, a eh, aby i mohli dostat tyto projekty, tyto nejlepší zkušenosti k určitém počtu určených osob, příjemců. Když máte město 100 000 obyvatel a když tam eh, eh, najednou vám přijde v krátké době 1500 lidí, kteří potřebují úplně všechno, kde bydlet, práci, naučit se jazyk, 1500 lidí a když je nebudete integrovat, a ne, tak to mm, mm, neuděláte. Nemůžete je integrovat, když nebudete mít peníze nebo málo peněz. Tudíž dobré postupy, zkušenosti, principy, to je zásadní, ale je třeba, aby to bylo podloženo určitými prostředky, protože jinak ty eh, dobré zkušenosti a naše principy zůstanou pouze na papíře. Takže já doufám, že se příště vyměním, že se příště opět sejdeme, až si budeme vyměňovat další nové zkušenosti. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji, paní Menšinelli. A děkuji také za konkrétní příklad, který ukazujete. Doufám, že to bude nás inspirovat, bude to inspirovat naši iniciativu pro inkluzi migrantů. A já doufám, že rozšíříme množství eh, měst a obcí a regionů, které již se do této iniciativy zapojily, i když už jich je hodně. Děkuji a přeji hodně štěstí.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 Milí kolegové, nyní začneme s bodem 5 našeho programu, což je zpráva o Evropském semestru a politice soudržnosti eh, s cílem sladit strukturální reformy s dlouhodobými investicemi. Takže náš, naším zpravodajem je pan Rob Jonkman, tak ho zvu sem k nám, stejně jeho experta bych chtěl přizvat. A také jsem velice rád, že mohu sdělit, že paní Michajlova, předsedkyně výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu, tak ta rovněž se zapojí do diskuze. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sans tarder, je donne la parole. Bez odkladu dám slovo našemu zpravodaji. Thank you very much, uh, chair. Velice děkuji, pane předsedo. Budu hovořit nizozemsky. Ook hartelijk welkom. Srdečně eh, eh, vítám i paní Mihajlovou. Vážení kolegové, eh, vážení hosté na tribuně, pokusíme se nehovořit příliš technicky, ale obávám se, je to, že to hodně technická otázka, takže se to nebude tak snadno poslouchat. Jedná se totiž o návrh Eh, zprávy eh, na základě nebo pro eh, rumunské předsednictví na jeho žádost. To nám položilo dvě otázky jestli eh, nařízení o soudržnosti dávají dostatečnou flexibilitu jednotlivým regionům a za druhé, jak zapojit evropské regiony eh, lépe do evropského semestru. Tady eh, jde vlastně o tři klíčové věci výboru regionů a subsidiaritu. Multilevel governance a partnerství. Eh, tyhle tři eh, principy jsou dobře eh, zakotvené v politice soudržnosti, například v etickém kodexu pro partnerství Eh, opravdu eh, je jasné, že eh, principy subsidiarity více úrovňového vládnutí a partnerství jsou naplňovány. Ty jsou takovou baštou v regionalismu. Já jsem před třemi lety se zúčastnil konference o tomto tématu v rámci evropského semestru a zdálo se, že Evropská komise proto není příliš nadšená. Evropský parlament ovšem nadšený byl. Komise eh, teď eh, předložila eh, potřebu sladit tedy evropský semestr a další procesy a díky tomu je zapojení obcí a krajů daleko, nebo potřeba jejich zapojení daleko vyšší. A, a Naší, naš, na, naše přání eh, je možná ještě akutnější než v roce 2017. Nejenom eh, tady máme tu vazbu mezi eh, k evropským semestrem, ale a, a, mm, kohezními programy 2021 až 2027, ale také jde o to, že Rada chce úplně předělat politiku soudržnosti. Pokud jde o to partnerství v rámci CSR v obecném nařízení a v etickém kodexu, tak eh, rada eh, chce eh, vlastně už udělat přímý odkaz na, jenom na partnerství a na etický kodex. To se nesmí stát. My chceme, aby to bylo co nejpevněji zakotveno v evropském semestru. Naštěstí tady máme podporu ze strany Evropského parlamentu. Eh, komise eh, eh, se také rozhodla v roce 2019 v rámci, v rámci evropského semestru rozhodnout na rok 2019 na léta 2021 2027 v takzvané příloze D udělat příslušné vazby Eh, ne ve všech eh, zemích eh, jsou zapojeny regiony do rozhodování o politice soudržnosti. Navzdory tomu, že se často o nich hovoří v těch doporučeních pro jednotlivé země a tím odpovídám na jednu otázku rumunského předsednictví v Radě Evropské unie. Odpověď na tu druhou otázku je, že pokud by byly eh, regiony eh, zahrnuty do přípravy eh, celého toho semestru od začátku a nových programů, tak by mohly promítnout vlastně své potřeby už od začátku a musí se to tedy znovu stát. Jedná se tady, pokud jde o ty pozměňovací návrhy, tak děkuji za prvé spolupráci frakci PES Děkuji vám eh, za vaše návrhy. Eh, prakticky se všemi eh, souhlasím, kromě pozměňovacího návrhu číslo jedna, který můžu podpořit jenom částečně, protože v tomto pozměňovacím návrhu se uvádí, že pouze scénář 1, čili plná zapojení, plné zapojení regionů a obcí zajišťuje to, co je třeba. Ale na druhou stranu to, to, to je tedy eh, sice vstřícné, ale eh, nikoli eh, vůči tě zpravodajům dvou stanovisek, která už se projednávají. A kdybychom tady k tomu teď takto rozhodli, tak ty zprávy našich kolegů bychom tím úplně zvrátili nebo rozkolísali. Já jsem jinak eh, spokojen s eh, tou eh, velkou úrovní jednomyslnosti, protože díky tomu naše zpráva bude silnější. Za to vám děkuji. A pokud tam přesto budou změny, tak, ehm, tak každopádně děkuji paní kolegyni, kterou mám tady po své pravici, s paní, Mihaj, paní Mihalové za debatu, kterou jsme spolu vedli. I ona zpracovala stanovisko, které eh, hluboce podporuje, eh, které hluboce podporuje a doufám, že to je vzájemné. Eh, pokud jde o naše výbory Ekon a Koter, tak těm děkuji, spolupracovníkům Evropské komise děkuji, sekretariátu Ekonu a samozřejmě mimořádně Andreje Forty, Eh, sedí úplně tamhle na druhé eh, straně. Andreo, děkuji. Eh, udělal si skvělý kus práce a potom sekretariátu naší frakce Jakobovi děkuji. Ono to vypadá, že je to takové rozdílení odměn a, a když tady všem, všem děkuji, ale opravdu jsme dostali také velkou podporu od regionálních a, a místních úřadů a samozřejmě náš výlučný expert tady z Združení nizozemských obcí v Pas de Barch, on eh, s, teď eh, červená, ale e, já jej opravdu musím podpořit, opravdu e, e, a také musím říct, že mi zaplatil včera večeři, ale celá vážně jsem vyloženě rád za jeho podporu, protože bez něj by ta zpráva nebyla tak dobrá a tady skončím, pane předsedo. Normalement, ils doivent se faire au sein du temps de parole qui a été dépassé quand même de, de 1 minute Ano, děkujeme. Většinou si ta poděkování necháváme až na závěr, ale nevadí. A teď mi dovolte, abych dala slovo paní Iskry Michajlové, která je předsedkyní Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu a chtěl bych jí rovněž poděkovat za vynikající spolupráci, kterou jsme měli během tohoto legislativního období eh, s tímto parlamentním výborem. Byla to velice intenzivní a konstruktivní spolupráce s tímto výborem REGI a myslím si, že i zde vidíme výsledky a s velkou radostí dávám slovo paní předsedkyni tohoto výboru. Děkuji, mm, pane předsedo, vážené poslanky, vážené členky, vážení členové výboru regionu. Nejprve mi po, po, dovolte, abych vám poděkovala za pozvání. Jsem ráda, že jste mohu být a že také mohu e, vyjádřit e, názor výboru pro regionální rozvoj, který se týká Evropského semestru o politiky soudržnosti. Evropský parlament před měsícem schválil své Eh, stanovisko, které se týkalo průzkumu za rok 2018. Cílem bylo posílit vysoce kvalitní investice, růst a také podpořit růst, eh, produktivitu, inkluzivitu a kvalitu institucí a také i makrofinanční stabilitu v Evropě a zdravé veřejné finance. Chtěli jsme také apelovat na evropské členské státy, aby měly koordinované úsilí, aby usilovali o inkluzivní a udržitelný růst. Naše usnesení také zdůrazňuje, že se musí zlepšit produktivita díky efektivním investicím, to znamená do růstu, do různých udržitelných infrastrukturních projektů a musí to být všechno v souladu s cíly OSN o udržitelném rozvoji. To všechno by mělo podpořit a stimulovat ekonomický růst podporujeme také, nebo potřebujeme také investice do dovedností, digitalizace, výzkumu a vývoje, do udržitelné mobility, do udržitelné infrastruktury a pak jsou zde ještě, musí to být v souladu všechno s cíly strategie Evropa 2020. Máme zde různé evropské finanční fondy, které musí fungovat, eh, musí se doplňovat a nabízet eh, synergie s dalšími evropskými nástroji. Pokud chceme tyto cíle, tak e, musí v mnoha členských státech také proběhnout reformy, i v regionech musí proběhnout reformy. Výbor Regi ve svém, mm, pardon, tedy mm, já jsem měla tu čest, že jsem byla zpravodajkou našeho usnesení, naší zprávy a my tam říkáme, že se musíme více zaměřit na tuto politiku a také na e, doplňkovost s ostatními politickými koncepcemi EU. Rovněž to musí být veřejno, soukromo veřejné partnerství, je důležité pro členské státy i pro komisi, aby i nadále ehm, spolupracovali, aby dokázali přilákat veřejno, veřejné a soukromé investice a také i soukromo ehm, veřejné partnerství a aby se tedy dokázali využívat eh, ostatní programy a vlastně doplňkovost těmito programy. My vítáme návrh eh, víceletého finančního rámce na období po roku 2020. Je důležité propojit eh, také proces evropského semestru s politikou soudržností, abychom dosáhli eh, inteligentního, udržitelného a inkluzivního rozvoje. Také vítáme to, že evropský semestr se bude více zaměřovat na nutné investice. Je, je zde také nová příloha o investicích, která se bude týkat zprávách o jednotlivých zemí a která ukáže také, jaké jsou potřeby a souvisí to s těmi kohesními jako fondy. Je zapotřebí také víc většího zjednodušování a větší flexibility u těch evropských nástrojů, aby eh, se lépe mohly využívat tyto nástroje jednodušším způsobem a efektivnějším způsobem. Nakonec bych ještě ráda zdůraznila význam toho, aby zde byly udržitelné eh, reformy a to musí být na všech eh, místních, regionálních i celonárodních úrovních. Mm, zlepší se tím prostředí pro investice i pro růst. Očekávám budoucí jednání mezi radou a Evropským parlamentem o nařízení o společných ustanoveních v tom smyslu, že se ještě posílí zásada partnerství, o tom už hovořil i zpravodaj, a také by se měl posílit zásada víceúrovňové zprávy, což je zásadní pro celý proces, pro všechny procesy od evropského semestru po politiku investic až po eh, dosažení cílů, které přinesou skutečnou eh, evropskou přidanou hodnotu. Více, princip víceúrovňové zprávy zaručí také aktivní zapojení místních i regionálních samozpráv do provádění doporučení pro jednotlivé země v investičním procesu a také ve strukturálních reformách. A ještě úplně na závěr bych ráda potvrdila, že spolupráce našeho výboru s výborem regionu za posledním legislativní období byla mimořádně plodná a probíhala ve velice příjemné atmosféře. Mohu říci, že dokonce i dnes jsme měli velice ehm, plodnou schůzku z výbory eh, komise Koter. Doufáme, že ta spolupráce bude pokračovat i po evropských volbách. Ještě jednou vám za tuto spolupráci děkuji a také mi dovolte vyjádřit poděkování, eh, že jsem se zde mohla s vámi <clears throat> eh, podělit diskusi o tomto stanovisku. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, a nyní otevírám obecnou rozpravu, říká pan předseda. Zatím mám přihlášeného jedného řečníka, je to pan Flegel. Takže mu dám přímo slovo a pokud ještě někdo další se chce přihlásit do diskuse, tak se prosím při, přihlaste. Nyní pan Flego. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Rád bych eh, vám eh, poděkoval za možnost zúčastnit se této debaty. Eh, a, mm, jsem velice rád za toto stanovisko, protože komisi i členským státům musí vydat jasný signál. Jakož i všem poslancům Evropského parlamentu dnes a zítra. Proč to říkám? Protože jsem prefektem Istrie, eh, nejrozvinutějšího chorvatského regionu. Rád bych řekl, že Istria opravdu je eh, lepší než zbytek Chorvatska podle eh, řady indikátorů HDP na hlavu Mm, lepší nebo alespoň pozitivnější demografická situace nebo celá eh, řada projektů, které už eh, se tam eh, připravují v oblasti politiky soudržnosti. Nicméně důležité je, že vzhledem k těm rozdílům, kterých jsme svědky v našem každodenním životě a vzhledem k struktuře naší ekonomiky, nemůžeme svazovat ty hlavní investiční eh, nástroje EU s doporučeními, které eh, dostáváme eh, do hlavního města, do Záhřebu a které vlastně se týkají naší země jako celku. Proto jsme pro decentralizovaný model evropských fondů a historický region Stejně jako jiné regiony by neměl být omezován těmi národními strategiemi, které by do určité míry eh, nejenže mohly být irrelevantní, ale také by mohly být v rozporu s našimi regionálními potřebami. Eh, pokud eh, v příštím víceletém finančním rámci takováto politika bude svázaná s evropským semestrem, tak eh, ztratíme řadu našich eh, finančních možností a, a, a sil. A měli bychom naopak eh, náš region posilovat, takže proto podporuji vaši zprávu a chci se připojit k panu Jongmanovi v výzbě směrem k tomu, aby obce a kraje byly připravené eh, více spolupracovat na ehm, eh, rozvoji eh, v regionálních strategií. A také vzhledem k našemu pocitu kolektivní odpovědnosti na všech úrovních státu, tak to podpořili reformu všude po celé Evropské unii. Děkuji, pane předsedo. Já si beru slovo, eh, protože to je velice relevantní pro Sicílii eh, na jihu Itálie. To platí i pro ostatní regiony. Takže v této části země, tedy nejchudší z Itálie vlastně, tak tam registrujeme, jak již i říká Svinex, eh, což je výzkumný ústav, který se zabývá tímto. V roce 2018 veřejné investice eh, padají dolů, klesly a mm, s tím, že ale se zvýšily investice evropských fondů. Takže zde je třeba Eh, zde zdůraznit tu nutnou adicionalitu evropských fondů v některých zemích eh, a mm, v regionech, tedy na jihu. Tam se aplikuje to ehm, eh, substituční kritérium. Je třeba, aby ale komise prováděla konkrétní kontroly, aby ty hm, vlastně evropské prostředky nesubstituovaly ty národní. Tam by měly se třeba dávat národní. Takže Eh, zde hm, eh, italský stát eh, investoval na jihu 28,4%, hm, kdežto na severu se investovalo více a tam dokonce i rostou investice, takže zákrodární orgán v Itálii chtěl přijmout zákon, kde by se stanovil minimální limit, pod který nelze investovat eh, na eh, jihu podle počtu obyvatel, protože ne, na, na severu jich je více, takže je to neúměrné eh, takové to kritérium podle počtu obyvatel. Takže je třeba, aby Evropská komise zde garantovala to kritérium adicionality, především ku prospěchu jižních regionů a to, aby bylo tedy nejenom požadováno podle nařízení, ale i garantováno řádně. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Já již nevidím žádné zájemce o slovo do obecné rozpravy, takže tím jsme se dostali k pozměňovacím návrhům. Návrh 1 zpravodaje, tím se navrhu, nahrazuje původní návrh, je bude pro. Aha, omlouvám se, Albert má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Spravodaj velice dobře, správně říká, že výbor Ekon chce navrhnout stanovisko o reflexním dokumentu a návrh tohoto stanoviska neobsahuje pozměňovací návrh, který podle skupiny PES tam měl být v bodě 7 eh, v tom stanovisku Takže pokud máme tuto část schválit, protože zpravodaj nechce tu, tam tu část toho pozměňovacího návrhu, tak si myslíme, že by bylo dobré to vzít v úvahu v tom stanov, samostatném stanovisku Ekon. Pokud se však podíváte na bod, který zpravodaj ve svém pozměňovacím návrhu škrtá, tak tam hovoříme o dlouhodobém ekonomickém modelu. Toto stanovisko se nazývá Evropský semestr a politika soudržnosti a sladění strukturálních reform s dlouhodobými investicemi. Takže my eh, vlastně vycházíme z toho stanoviska, z toho názvu toho stanoviska, které zde dnes odpoledne řešíme. Ještě pa, poslední komentář, pane předsedo. Evropský parlament 26. března a teď říkám, že to byl celý Evropský parlament, nikoli pouze jejich výbor, schválil své vlastní e, usnesení. Byl tam bod, který vlastně reflektuje tu část, kterou tam chceme dnes dostat. Takže z těchto tří názorů, e, z těchto tří důvodů navrhuji, abychom názor zpravodaje odmítli a abychom schválili pozměňovací návrh v té podobě, jako ho předložila skupina PES. Děkuji, kolega Van Dinderher. Děkuji, pane předsedo. Na rozdíl od toho, co eh, říkal eh, předřečník, eh, nizozemská delegace si myslí, že je nesmírně důležité Vzhledem k tomu, eh, že nám tady eh, zpravodaj dává eh, výboru, jako výboru regionu na výběr ze čtyřech scénářů vyčkat, abychom tedy abychom si eh, od něj nechali eh, poradit a proto eh, bychom spíše měli reagovat, tedy hlasovat pro návrhy zpravodaje. Chce pan zpravodaj reagovat? No, děkuji, pane předsedo. Já chápu, co říká pan Bors, ale abych řekl upřímně, myslím, že teď už je příliš pozdě, abychom Eh, teď přistupovali k takovému rozhodnutí. Takže není to tak, že bych nesouhlasil s tím, co říká, ale myslím si, že by zkrátka nebylo úplně moudré a možná ani ne příliš nějak jaksi elegantní eh, vyřešit tímto způsobem tento pozměňovací návrh je číslo jedna. Takže my možná souhlasíme s obsahem, ale nesouhlasíme s tím načasováním toho návrhu. Děkuji, žádné další žádosti o slovo nejsou, takže přijdeme k, přejdeme k hlasování. Návrh zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky. Le vote est clôturé et l'amendement... Eh, eh, končím hlasování. Návrh přijat. Návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh je přijat. Návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh je přijat. Návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. Než se dostaneme k závěrečnému hlasování, tak chci opravit chybu. Já jsem nedal možnost paní předsedkyně, aby zareagovala na rozpravu, takže rychle jí dám ještě slovo, aby napravil tuto svoji chybičku. Omlouvám se. Thank you. Ano, děkuji, pane předsedo. Ještě jednou eh, tak děkuji za příležitost ještě zareagovat na debatu. Mohu říci, že plně podporuji toto stanovisko a pevně věřím, že žádost rumunského předsednictví, aby obdrželo stanovisko od Evropského výboru regionu, je velice důležité, protože teď si můžeme vyslechnout i hlas Evropského výboru regionu a Rada bude připravena na budoucí jednání s parlamentem. Týká se to vlastně všech eh, témat, která se týkají budoucích investic v Evropě. Takže při těch svých jednáních budou znát názor Evropského výboru regionu. Také plně sdílím názor eh, zpravodaje tohoto stanoviska. Myslím si, že teď je zrovna ta pravá chvíle, aby Evropský výbor regionu přišel s tímto stanoviskem. Domnívám se, že my všichni musíme být otevřenější, flexibilnější a mm, takovým způsobem reagovat na změny, k nímž dochází každý den, abychom byli připraveni na nové modely investování v rámci Evropské unie ale také je důležité mm, nezapomínat na všechny dobré zkušenosti, které máme. A právě Evropský výbor regionů eh, nám může dávat ty zkušenosti z praxe, může o nich hovořit. Máme dobré zkušenosti, máme osvědčené postupy a toto všechno můžeme využít v celém tom procesu reform, po kterém všichni tak voláme. Gratuluji vám k vaší práci a doufám, že nakonec eh, vaše stanovisko bude schváleno i v plénu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a teď se dostáváme k hlasování o celém stanovisku, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Stanovisko je přijato jednomyslně. Blahopřeji zpravodaji a děkuji.

Kolegové, budeme pokračovat. Máme rozpravu o cestě k budoucímu rozpočtu EU odpovídajícímu našim ambicím. To je velice subjektivní samozřejmě, co znamená to, co to znamená, že odpovídají a co to jsou ty ambice. No, na to teď máme hodinu a půl a s velkým potěšením zde na tuto rozpravu mezi námi chci přivítat pana Žana Artuise, který je předsedou výboru pro rozpočet Evropského parlamentu. Pane předsedo, nejprve vám chci poděkovat, že jste eh, přijal pozvání na diskuzi o budoucím víceletém finančním rámci příští rámec skutečně bude muset reagovat na velice velké ambice eh, členských států a Evropy a Evropanů. Občané musí mít možnost si říci, díky Evropské unii eh, žijeme lépe. Ehm, stávající finanční rámec již se snížil ve srovnání s předchozím a dnes Brexit ehm, znamená asi další snížení, to je velká obava. A teď o to více potřebujeme Evropy teď, ehm, protože prostředky, jak to vypadá, ještě budou sníženy. A všechny studie nám ukazují, že zde všude v Evropě se zvyšují rozdíly mezi příjmy lidí a proto my musíme více podporovat eh, ty Evropany, kteří nás potřebují bez ohledu na území, kde žijí. A bez eh, hospodářské, sociální a územní soudržnosti nebude existovat reálná, skutečná unie. Rozpočet musí podporovat regionální rozvoj, to je smysl naší aliance pro soudržnost, eh, což má nyní 12 000 hlasů podpory. Eh, což zastupuje dost velký počet eh, různých eh, územních samozprávných celků, institucí, organizací. A když hovořím o podpoře, tak tím mám na mysli rozpočet, ale i rozpočtová pravidla, která se musí uspůsobit, aby bylo možné uvolnit lokálně regionální investice, které tak Evropané potřebují. Pane předsedo, s hlasováním o víceletém finančním rámci zde v Evropském parlamentu i ve výboru, tak zde v podstatě se začne formovat eh, taková sdílená vize mezi eh, volenými zástupci a regiony mm, a městy o tom, jak má vypadat příští rozpočet. Eh, a tyto investice do budoucna, ty leží na srdci teď především i kvůli tomu, že my navrhujeme úplnou změnu kurzu zemědělské politiky, chceme zjednodušit politiky soudržnosti, aby to bylo pro všechny občany, chceme posílit výzkum, výzkum a také výzkum, aby probíhal eh, lokálně a potom chceme i strojnásobit eh, obálku pro program Erasmus. Bohužel, ale to nezdílí rada, tento názor, která již eh, odložila uzavření dohody na příští funkční období. Jsou to těžká jednání a proto my chceme slyšet od vás, jak vypadá stávající kompromis, který se rysuje. Čas tlačí této nestabilní době Evropská unie skutečně by vyslala špatný signál, kdyby nebyla 100 se dohodnout do konce roku, tak abychom se vyhnuli tomu, že najednou bude zde nějaké vakuum, investiční vakuum, tak jak jsme to již zažili v roce 2015. My jsme vehementně zdůrazňovali eh, na našem fóru, že je naléhavé uzavřít dohodu, ano, ale ne jakoukoliv dohodu, dobrou dohodu pro Evropany. Pane předsedo, a e, velice rád e, vám těmito slovy předám slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, členové Evropského výboru regionu, dovolte, abych vám řekl, že skutečně jsem velice rád, že dnes jste mě pozvali, abych mohl vám nastínit mm, pří, mm, případný tedy budoucí víceletý finanční rámec, dámy a pánové. Já zde chci přivítat zástupce krajů, eh, ve své různorodosti evropských států, protože vy jste v každodenním kontaktu s realitou, vy mm, pociťujete, jaké jsou obavy, očekávání evropských občanů. A když si kladu otázku o schopnosti Evropské unie hovořit s Evropany, tak si říkám, že vy bez pochyby jste těmi, vzhledem k tomu, že jste blízko eh, občanům, eh, eh, takže vy jste na tom nejlepším místě Eh, proto, abyste vyslechli si jejich obavy a abyste to sdělili dál. Víme, že Evropa má problém <clears throat> s tím, jak komunikovat, hovořit s Evropany. Chci vám říct, že vztahy, které eh, my jako eh, rozpočtový výbor Evropského parlamentu udržujeme s, vaši, s vaším výborem, který má v kompetenci soudržnost a rozpočet, tak tyto vztahy máme vynikající a mm, i máme za sebou mm, dlouhodobou eh, společnou práci. A zde bych chtěl pozbudit předsedkyni, paní Budino, předsedkyni vašeho výboru, aby a mm, zdůraznit, eh, že v podstatě zde je velká konvergence Mm, mezi eh, naším výborem a vaším výborem. Já předsedám rozpočtovému výboru a je pravda, pane předsedo, že rozpočet Evropské unie je skromným rozpočtem. Jedno procento eh, hrubého produktu a když si porovnáme to s eh, rozpočty států, tak je to třeba 45-50% HDP, takže u nás to ale pouze 1% HDP. A co uděláme a s tímto rozpočtem. Navíc dvě třetiny, více než dvě třetiny jdou na zemědělství a mm, na politiku soudržnosti, takže vidíte, že i území, území a kraje zaujímají privilegované místo v rozpočtu. Jak financovat tento rozpočet? Ten se financuje vlastními zdroji Eh, třeba cela, která se vybírají na externích hranicích. A poněvadž Evropská unie podepisuje různé smlouvy o volném obchodu, tak cla eh, tají jako let na, na slunci podle toho, jak uzavíráme tyto smlouvy volného obchodu a například e, jsou zde země, které by si chtěly ponechat ještě 120%, což znamená, že vlastně na Evropu zbývá asi 10%. A odkud je těch 10%? Od členských států. Podle bohatství států se to počítá. Takže, poněvadž se říká, že společná zemědělská politika a mm, fondy e, soudržnosti, že v podstatě to se vrací státům, tak každý rok to porovnáme vždycky, kolik členský stát zaplatí do rozpočtu a kolik dostane zpátky. A tady máme dva typy států. Ty, které platí více, než dostanou, a ty naopak, které dostanou více, než e, kolik přispějí. A to to velice rychle vede k nulové solidaritě, tak abychom opustili tuto tyranii té rentability, návratnosti, tak hledáme nové vlastní zdroje, což budou vlastně nové daně. Nové daně, které přímo se budou platit do rozpočtu EU. Tím nutně se nezvýší vlastní zdroje pardon, zvýší se tím vlastní zdroje, ale ne nutně se tím zvýší celkový rozpočet, protože poněvadž jde o nové daně, eh, tak je třeba si uvědomit, že evropský daňový poplatník nemůže přece najednou eh, být podroben nějakému rapidnímu nárůstu daní. Hmm, takže je třeba, aby vždycky takovou protiváhou bylo to, že ty daně vybírané na národní úrovni, které jdou tedy do rozpočtu státu či veřejné sféry, tak aby se to eh, poměrně snížilo, ten výběr, to inkaso daní ve státech. A takže potom další tedy bude návrh tedy eh, snížit příspěvky členských států, abychom již opustili ten začarovaný eh, kruh eh, té rentability. A potom, tak z čeho by to šlo, například ta uhlíková daň na externích hranicích, nebo může jít o odpadové dani, nebo může jít eh, část eh, z daně z přímo právnických osob. Víme, že 28 států, vlastně to je 28 různých daňových základů. A každá země mm, mm, si potom tam přijímá různé ty úlevy na daní, ty, da, ty položky odpočitatelné od základu daně a podobně, takže zde je třeba, abychom ale šli cestou k určité konvergence, aby ten daňový základ se vypočítával stejně. A t- takže určitá částečka mm, té inkasované daně z příjmu právnických osob by mohla jít do rozpočtu EU. A my zde jsme vytvořili přímý vztah mezi naším e, e, příspěvkem do finančního rámce a vytvořením nových vlastních Strojů Chceme tímto snížit eh, dopad eh, tedy té tyranie toho, že ty členské státy vždycky chtějí si zpátky přijít na své. Víte, že to je komplikované určitě a mm, jako vy, i my jsme eh, se seznámili s materiálem Evropské komise zveřejněném v květnu 2018. Čekali jsme výrazný nárůst pan předseda Juncker během projevu o stavu Unie na konci roku 2017, tak hovořil o 1,2% HDP. A co nám navrhla nakonec komise, je 1,11%, s tím, že tam udělal takový konstrukt, to znamená komise rozpočtu EU i přidala ten Evropský obraný fond, který tam zatím nebyl. Takže my, když si odečteme ten Evropský obraný fond, tak to bude nárůst 1,08 a ne 1,20. Parlament dospěl k závěru, že to není podle jeho přání, protože my jsme si tam dokonce stanovili 1,3. Tak by měl vypadat příští rozpočet tom víceletém finančním rámci na období 2021 až 7 s tím, že to bude komplikované účetní období kvůli možnému odchodu Spojeného království. Já říkám možnému odchodu, protože před pár týdny jsme měli za to, že je to jistá věc, že odejdou, ale teď podle vývoje vyjednávání, tak uvidíme dnes večer nebo v příštích hodinách. Ale Vypadá to na prodloužení a otázka zní tedy, eh, jak dlouho to prodloužení bude trvat. V rozpočtu na rok 2019 jsme plánovali, že tam nebudou ty příspěvky tedy po 30. březnu pro eh, evropské, britské tedy poslance a jejich eh, různé spolupracovníky, takže to se budeme se potom napravit. Zatím pokud eh, přijdou, tak se nebude vědět jak dlouho. A dále zde máme další nové cíle, globalizace, bezprecedentní výzvy, bezpečnost, obrana, migrace, hmm, eh, digitální ekonomika. Takže eh, řekněte mi, znáte nějakého digitálního giganta? Ne, to jsou všechno američani nebo číňani. A Evropané jsou tak malé, malé firmy a mm, že <clears throat> Dokonce se jim i podařilo zajistit, vytvořit takové daňové mechanizmy, že ti digitální giganti neplatí žádné daně v Evropě. A pokud chceme být efektivní, tak eh, je třeba, abychom byli více evropští, stejně jako jsme udělali s ochranou osobních údajů je třeba přijmout právní úpravu na ochranu e, autorského práva a e, příbuzných práv, takže mm, je třeba jednat stejně i v jiných oblastech. Takže podle mě e, zde m, mm, zatím ten finanční rámec vypadá trochu nižší než to, co bychom měli mít. Naše vize je taková, že jsme si stanovili globální objem 1,3 HDP, zdali jsme do úvahy vystoupení Spojeného království, ale k tomu se možná ještě vrátíme a přehodnotíme. A také jsme si stanovili princip, že fondy věnované na společnou zemědělskou politiku, že ty by neměly být seškrtány, měl by ten objem být zachován. Také máme za to, že prostředky na politiku soudržnosti by měly zůstat na stávající úrovni. Takže v tom dokumentu komise tak tam e, vidíme určité výhledy snížení. Erasmus je třeba strojnásobit, výzkum také by měl dostat daleko více e, nad rámec toho, co dostává teď, protože výzkum zásadní. A potom, a to nám dělalo trochu problémy, abychom připravili víceletý rámec na období 21 27, tak to znamená i položit si otázku, jakou chceme tu Evropu mít. Chceme, aby to byla světová velmoc eh, a to asi těžko budeme moci vytvořit velmoc, když budeme mít 1,3 HDP a s tím, že ještě více eh, něco se z toho rozdá členským státům. A vy mm, představujete různorodost našich jednotlivých teritorií v EU, vy to zažíváte. A teď, eh, pokud jde o tento rozpočet ještě, tak mm, my jsme měli problém s tím vůbec, aby došlo k globálnímu nárostu veřejných výdajů v Evropě. Otázka je snažit se teď identifikovat, jaké, je, jaké jsou ty společné evropské statky, eh, to znamená veřejná služba, kterou dnes poskytuje i členské státy třeba, ale které vzhledem ke globalizaci tyto služby již nejsou dostatečně efektivní na národní úrovni, třeba v oblasti bezpečnosti obrany, nebo v oblasti migrace, nebo v oblasti ochrany klimatu, životního prostředí, nebo v oblasti digitální. Tak zde ta národní úroveň stačí na to, je pořád to relevantní. A když si myslíme, že bude efektivnější, kdybychom více toto řešili na evropské úrovni než na národní, tak potom, eh, když zjistíme, že ty prostředky se nevynakládají efektivně na národní úrovni, tak ty by bylo možné eh, odejmout z těch národních rozpočtů a přenést je na úroveň evropskou. Například eh, třeba to i mm, dělají obce, když se spojují třeba a eh, pro různé ty aktivity, které dělají společně. Takže tady jde o to, pokud skutečně chceme, aby Evropa se stala velmocí ve světě a eh, když vidíme celé ty geopolitické diskuze, jak se vyvíjí, tak často zde dochází k tomu, že je popíran multilateralismus, který zatím se prokázal jako dobrý. Například, eh, když se podíváme na USA, Rusko, Indii, Čínu a zítra možná na Brazílii, tak eh, tam bude eh, tendence, že budou se snažit vnutit náš vlast, svůj názor, takže my se musíme spojit, abychom nepodlehli dominanci těchto států respektive dominanci finančních nadnárodních a digitálních nadnárodních skupin. Zde je třeba si uvědomit, jakou chceme mít Evropu. My chceme mít Evropu, která připraví budoucnost nás a našich dětí, která nás bude chránit, která bude eh, jasně deklarovat svoji ambici stát se světovou velmocí a její síla je právě v, v těch konkrétních regionech a teritoriích. Takže to je pár úvah obecného charakteru, dámy a pánové. A chtěl jsem vám ještě říct, jak jsme na tom a zúraznit, do jaké míry vztahy mezi vaším výborem a příslušnou, eh, příslušnou komisí nebo výborem pro rozpočet a rozpočtovým výborem EP, že my mm, máme mezi sebou vztah důvěry, a vzájemné spolupráce. A děkuji vám za toto, neboť eh, jste eh, já myslím, že to je jasné podle konkrétních kroků, které jsme společně učinili poslední měsíce, poslední léta. Vlastně od roku 2016 máme velice úzké vztahy mezi spravodaj, spolu spravodaj, kteří pracovali na postoji Evropského parlamentu k budoucímu finančnímu rámci a vámi tedy. Takže chci vám za to poděkovat a já eh, si přeji, aby ten vztah důvěry mezi vaší institucí a naším parlamentem tak, aby se to jenom posílilo v zájmu Evropanů a Evropské unie jako takové. Děkuji, pane předsedo. To byl to byl dobrý úvod k rozpravě. Děkuji za to, co jste řekl o významu těch nižších územně správních celků eh, tady v té evropské hierarchii. A děkuji i za vaše slova na adresu spolupráce mezi Evropským parlamentem a naším výborem. A nyní dám slovo paní Izabel Budino, která je předsedkyní naší komise Kotter. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já chci poděkovat Žánu Artuisovi, který je předsedou výboru pro rozpočet EP. Děkuji za <clears throat> laskavá slova o naší spolupráci, která je vynikající, která nesla skutečně ovoce. Milí kolegové z výboru regionu, já bych chtěla se podělit eh, o svůj optimismus. Eh, je, eh, je třeba, aby to byl rozpočet, který bude korespondovat ambicím. Bohužel, ale na té cestě zatím nejsme. Jak víme, bohužel tento rozpočet nebude reagovat na ambice našeho výboru. I parlament dospěl ke stejnému. Není, nebude to korespondovat hm, potřebám Evropy. Takže to Eh, jsme eh, uvedli ve třech zprávách, které jsme přijali v posledních měsících. Zpráva k vlastním zdrojům, to byla moje zpráva a já se k tomu nebudu vracet. Pan Jean Artui to perfektně popsal. Potom Marek Vosňák, ten také sepsal zprávu mm, o budoucnosti evropských financí a Nikola Bogoslavič k víceletému finančnímu rámci. Bohužel od dnes tady s námi není. Rychle připomenu, že výbor regionu Samozřejmě, stejně jako Evropský parlament, si přeje, aby příspěvky členských států byly 1,3 HDP, aby to bylo více tedy, jak jsme slyšeli. Asi pravděpodobně opět to bude něco kolem 1, 1% a něco maličkého kolem takového, tedy 1,08 asi a vě, vždycky po těch diskusích v radě je ten rozpočet seškrtán. A to by nebylo tak dramatické, kdyby ta část rozpočtu eh, z 80% eh, nezávisela na národních příspěvcích. A bohužel máme zde vlády, které jsou takové schizofrení. Chtějí více Evropy, více ambicí, více integrace, ale zatím přitom nechtějí podepsat šek. A, takže to je přesně ta eh, tyranie, ten diktát té rentability, aby se jim všechno vrátilo. Takže v roce 2008 eh, ty příspěvky státu představovaly pouze 11 eh, evropského rozpočtu, ale i tehdy ty eh, diskuze nebyly tak tvrdé a dlouhé jako teď. Takže je třeba, abychom našli manevrovací prostor v tomto rámci, abychom byli schopni se stát aktéry vlastní budoucnosti a ne, že o té budoucnosti bude za nás rozhodovat někdo jiný tedy další kontinenty, které samozřejmě jsou ochotny hned po nás skočit. Samozřejmě i my podporujeme myšlenky vlastních zdrojů, eh, eh, to znamená ta digitální eh, dáň, uhlíková dáň, plastová dáň a i když <clears throat> asi tady budeme trochu laxní, protože si myslím, že spíš by bylo třeba skončit s výrobou těchto výrobků. Čekáme s netepělovostí dohodu o rámci a je třeba, abychom to udělali v patřičné lhůtě, aby zde nedošlo k nějakému výpadku, což by mohlo být dramatické pro nositele projektu. Evropský parlament a členské státy pracují na nařízení, ale to téma o globální obálce to ne, nepokračuje vpřed a zde obce regiony žijí v hluboké nejistotě vlastně, jak to vypadá, do e, německého předsednictví druhé poloviny roku 2020 se nic nezmění. No to je strašně pozdě. Ano, rada přijala parciální e, dohody, například ohledně mechanismu pro propojení Evropy, program Erasmus, digitální Evropa, kreativní Evropa, obrana, solidarita. To jsou ty parciální dohody, ale ještě další byly přijaty ale hlavním tématem je rozpočet jako takový. To znamená, ten bude ovlivňovat naše politiky a tady pořád ještě čekáme. A dělá nám to starosti, když vidíme, jak se vyjednává v radě. Zde rakouské předsednictví a teď rumunské předsednictví skutečně udělali maximum, aby ta jednání byla transparentní, vytvořili eh, ten rámec pro ty vyjednávací boxy a rumunská eh, vláda do toho vložila všechnu energii, ale zatím máme zde eh, pouze jednostranná rozhodnutí třeba Evropského parlamentu a eh, zatím tam se jedná. Takže pořád je ten princip návratnosti vložených příspěvků pro členské státy. A mm, zde ale je třeba, mm, abychom posílili naše postavení ve světě abychom mohli konkurovat USA či Číně. Samozřejmě my ve výboru regionu my jsme proti škrtání v politikách soudržnosti eh, či mm, pro rozvoj venkova a zemědělství. Nemůžeme, aby Evropa ne, přestala být solidární s regiony a aby spíše podporovala finanční nástroje na úkor dotací, což ještě zvýší ty rozdíly mezi eh, různými oblastmi Musíme bojovat za politiku soudržnosti, která bude efektivní a spravedlivá a která eh, eh, nikoho nenechá stranou. Eh, dlouho, důvěryhodnost v náš projekt na tom závisí a já zde říkám my, tím myslím i parlament, protože já chci poděkovat poslanci Žanu Artisovi a Izabel Tomá, Janu Olbrichtovi, Žadárovi Deprezovi, Janušovi Levandovskému, všem zpravodajům, všem z rozpočtového výboru, kteří s námi úzce spolupracovali. Je to vlastně poprvé, myslím, kdy naše dvě instituce byly schopny do této míry spolupracovat a více než 560 pozměňovacích návrhů eh, v parlamentu vlastně bylo i na náš podnět a můžeme být hrdí, když vidíme bilanci spolupráce mezi našimi institucemi. My jsme to také řekli i předsedkyni výboru Regi. Dnes ráno jsme se sešli a Mm, i s ní máme vynikající spolupráci a snažíme se vytvořit, eh, poskládat ty kameny budoucí spolupráce. A je to právě díky eh, dialogu, solidaritě, spolupráce mezi našimi institucemi, že Evropa bude to, mít to, co potřebuje, protože my vždycky Eh, jsme chtěli propojit legislativní proces eh, s, eh, s každodenní realitou našich obcí, měst, regionů a zapojit je do toho. Politika soudržnosti není klasická, zastaralá politika. Ne, to je investiční politika pro všechny, ale samozřejmě musí se opírat o, o řádnou zprávu věcí veřejných na těch lokálních úrovních a lokální orgány, loka, tedy obce, města, regiony jsou v první linii. Ty vytváří a vědí, jak vytvářet pracovní místa, jak zlepšovat životní prostředí, každodenní život občanů, chránit občany před vývojem ekonomiky, životního prostředí, eh, sociálního prostředí, a eh, což by je mohlo oslo, oslabit. A my tímto tedy pledujeme pro silnou Evropu. Děkuji a než zahájím rozpravu, tak dám slovo panu předsedovi ještě. Děkuji, pane předsedo. Já jenom chci doplnit jednu věc a především zareagovat na některé připomínky paní Budino a ohledně eh, toho víceletého finančního rámce. Víme. Je zde rámec, který pro každý program plánuje určitý objem prostředků a to je eh, v rukách rady všechno, která rozhoduje jednomyslně. A pokud je objem prostředků, tak zde naše pravomoc je omezena na to říci ano či ne. Ale my nemáme možnost eh, přijmout jiný postoj. A proto, aby ty prostředky v každé té položce, v každém tom programu a vlastně poprvé i v tom dokumentu, který parlament přijal, tak tam jsme vzali na sebe riziko, že sami tam to napíšeme, ty položky. Tam šlo o to, abychom takto vlastně vyvinuli nátlak na radu. Ale proto, aby ty prostředky, jakmile se dostanou do toho víceletého finančního rámce, tak aby se dostali do terénu, tak tam jsou musí na to potřeba to vedení, tedy ty trubky, to vedení a to, je, to jsou ty programy, které to tam donesou, ty prostředky a to znamená eh, ten program, ty programy, které ale podlehají spolurozhodování parlamentu a mm, rady a vlády podmiňují svoji dohodu s tím víceletým finančním rámcem E, tím, že se bude respektovat v tom programu to či ono pravidlo. Ale víceletý finanční rámec, to je, jak říkám, znamená jednomyslnost. A když rada začne podmiňovat určitou část při mm, toho programu něčím, tak potom zde role parlamentu, mm, to spolurozhodování v podstatě půjde špatně. A proto my již měsíce tlačíme na GARC, na radu, e, když jde o rozpočet, tak je to ECOFIN, ale když jde o víceletý finanční rámec, tak naším partnerem je Ráda pro obecné záležitosti. To nejsou stejní ministři. A souhlas rady se přijímá jednomyslně. A já před měsícem jsem se spoluspravodajem se splavor, spravo, spolu zpravodaj byl v Bukurešti na neformální radě, abych tam se snažil vyvinout nátlak, aby přijali rozhodnutí bez skluzu. Je zde riziko, že víceletý finanční rámec když bude přijat pozdě, tedy v roce 2019, tak možná, nebo 2020, a tak. A pokud budete přijat pozdě, tak potom vy e, v terénu vůbec budete mít problém realizovat pro, programy. Já si pamatuju v roce 2014, když e, ten finanční námec byl přijat na konci 2013, tak to bylo asi 25 miliard, které se museli vrátit. A v roce 2015 také. Na jedné straně Komise a rada, těm se to docela líbilo, protože se jim kumulovaly faktory na konci roku 2013 a komise nebyla schopná je proplatit. Neboť zároveň tady jsou ty závazky k budoucím platbám a potom ty platby. A tam to jsou ty rally. Eh, to jsou, tedy, je to zde velký časový posun mezi těmi závazky, když se zavážeme k určité platbě, třeba 295 miliard eh, částka, dvakrát rozpočet, eh, dvakrát víc než evropský rozpočet. A je zde tedy riziko, že v roce 2020-2011 dojde ke stejnému jevu jako v roce 2014 a 2015. To znamená, budou se nám kumulovat faktory k proplacení a nebudeme mít na to prostředky. Já doufám, protože před volbami nedojde k dohodě osobně, hmm, to půjdeme do voleb a řekneme, můžete volit koho chcete, ale stejně rozpočet eh, ten se bude hlasovat, o tom se bude hlasovat později. Bude. Takže to je téma do Eh, kampaně, já nevím tedy, jak nakonec ty termíny budou vypadat. Eh, nový parlament začne zasedat eh, na začátku července a hned nová komise. Takže komisař, který připravoval víceletý rámec, takže bude ve funkci až do 31. Mm, mm, října. Takže a do té doby dá rada souhlas, no to si nejsem jistý takže asi až nástupce pana Ettingera, ten bude muset eh, dospět k dohodě na tom víceletém finančním rámci a na programech. Takže já jsem si vyslechl, paní Budino, vaše návrhy, mm, že ten rozpočet není dostatečně velký, ale pokud chceme, aby věci se změnily v Evropě, no tak hm, se o to musí občané starat, protože zatím to je pouze věc, vlád. A pokud chceme mít mm, jaksi rozpočet eh, větší, tak je třeba, abychom zahájili diskuzi o budoucnosti Evropy, co od ní čekáme. Já často slyším kritiku, vytýká se Evropě, že nedělá to, eh, co v podstatě ale členské státy jí brání dělat, protože členské státy v praxi nic, eh, ničeho se nevzdali Jediná výlučná kompetence EU to je obchodní politika. Potom politika hospodářské soutěže, měnová politika pro ty, které mají euro. A potom je to ochrana eh, vodních zdrojů. No, to není takový problém. Možná do budoucna ano, až jo, eh, pokud Spojené království vystoupí a jak to bude s těmi eh, rybolovnými zónami. Takže tak jsme na tom. Já musím zúraznit, že vy jste v kontaktu s občany, vy jste těmi, které si zvolili v jednotlivých teritoriích, takže vy eh, znáte ty zásadní otázky, které podmiňují budoucnost. A takže byste mm, mm, lidé chtějí Evropu, která je chrání, dobře, ve všech možných ohledech. Ale třeba, aby občané věděli, o co jde, a pokud ta diskuze bude pouze vedena mezi členskými státy, no tak vidíme, jak to vždycky dopadne. Takže to je přání, které zde chci vyjádřit. Ano, takže já eh, tedy eh, chci, abyste moudře komunikovali doma a aby se eh, poutala ta diskuze o budoucnosti Evropské unie a aby i ten rozpočet to následoval. Děkuji a nyní máme diskuzi ve dvou etapách. Nejprve dám slovo našim zpravodajům každý dvě minuty a poté požádám pana předsedu, aby ještě jednou zareagoval a dále mám ještě 12 řečníků, a tady každý bude mít potom minutu. Začneme našimi spolupravodaji. Mani Marini. Sì, grazie presidente, sono stata io relatrice. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem zpravodajkou společně s panem Schneiderem A tato zpráva byla jednomyslně přijatá naší komisí. A já mám tedy dvě minuty, takže budu stručná. Chtěli jsme vyslat signál Evropskému parlamentu a radě. Ehm, předseda rozpočtového výboru eh, hovořil o tom, že právě města a regiony jsou silným um, prvkem naší identity a pokud chceme eh, růst a dobrou ekonomiku, tak musíme zaručit také to, že rozmanitost um, bude zaručena, že, že to nebude v rozporu s dalším. A zůst, budoucnost zůstává zásadním prvkem Nejedná se úplně pouze o postavení našich eh, eh, orgánů, jde o, spíše o strategické investice. Je důležité ukázat občanům, že Evropa pro ně něco dělá. Mm, máme mnoho plánů, které se týkají soudržnosti. Máme zde tedy víceletý finanční rámec a ty škrty jsou možná trošku méně závažné, než jak to vypadalo na začátku. Rozumíme tomu, že Evropský parlament se také snažil o konvergenci s naší pozicí, ale trápí nás to, že je zde problema, trošku problematičtější ta spolupráce s radou. Nejde ani tak o objem rozpočtu, ale spíše o riziko, které zde existuje v souvislosti s touto politikou. Je zde riziko, že tato politika se nějak vlastně nedostane do toho praktického života na místní a regionální úrovni. Mysl, právě kvůli té problematočnosti té spolupráce. Chci zopakovat, že pro jednotlivá území a pro regiony je tato politika naprosto zásadní. Děkuji. Děkuji další. Euh, Děkuji vám euh, za slovo euh, jako zpravodaj o mm, společné zemědělské politice. Já jsem rád, že vám mohu oznámit, že eh, eh, DVNV a Agri, eh, to jsou výbory Evropského parlamentu, převzali to, co jsme zařadili my do svého stanoviska. proběhla eh, dvě slyšení. Neustále jsme byli eh, ve styku s eh, zpravodají v parlamentu a já jsem velice rád za tuto úzkou spolupráci a my jsme také byli svědky toho, že v kompromisních pozměňovacích návrzích byla odražena naše stanoviska a Ehm, teď eh, víme, že ty eh, převody v rámci druhého, tedy z prvního na, eh, třetí, na druhý pilíř by měly být omezeny a ehm, zohlednily se regiony i proto, že nebo i v těch strategických plánech, které byly přijaty druhého ehm, mm, dubna Podpora parlamentu je podstatná a důležité je, aby došlo k centralizaci společné zemědělské politiky. 13. Ehm, mm, května bude eh, komi- eh, proběh- bude konference rumunského předsednictví a já tam dám jasně na najevo naše stanovisko. Je třeba politikům dát jasně najevo, že je třeba lépe zapojit eh, regiony do práce na nové společné zeměnské politice. Je to uh, Eh, opravdu rozhodující a já jsem, eh, já lituji, že eh, se zemědělský výbor aktivně nezapojuje do spravedlivějšího nastavení těch přímých plateb a tak dále. Tu přímou trvalé udržitelnou zemědělskou politiku, která bude odpovídat tematický, rámcovým tematickým požadavkům, zatím nemáme. Proto si myslím, eh, že je třeba eh, si eh, stanovovat prokazatelné, dosažitelné cíle a vyrovnávat rozdíly mezi mm, mm, regiony. Děkuji. Kristof Kleržel, děkuji za slovo, pane předsedo. Pane předsedo, na konci tohoto legislativního období Evropský parlament eh, jste přítomen, abych jim rád něco řekl. Chtěl bych říci, že bychom vám chtěli eh, vyjádřit eh, poděkování za solidaritu, také jsem byl zpravodajem pro eh, Horizon 2020. Samozřejmě, že všichni chtějí pro své programy více peněz. Já bych měl také velikou radost, kdybychom tam měli více financí, ale Spíše eh, zkrátka chceme eh, dobrý rozpočet a dobrý rozpočet na soudržnost. Můžeme zlepšit fungování evropského výzkumu. Já bych chtěl dvě věci. Za prvé, lepší vizi budoucnosti, výzkumu, co Evropa bude dělat pro mladé lidi, pro mladé badatele. Zatím ta situace je taková dost roztřištěná, není to jednotná situace. A druhá věc, kterou bych chtěl, chtěl bych ambiciozní projekt, který nám umožní kombinovat finance pro oblast výzkumu i s penězi pro Eh, územní soudržnost. Nakonec bych ještě rád řekl, pane předsedo, že bychom možná mohli vést debatu na nějaké takové téma. Možná eh, chceme ehm, více eh, utrácet, ale možná by bylo lepší spíše ty peníze nějakým jiným způsobem vynakládat, než jak tak činíme. Ehm, pro výzkum a vývoj potřebujeme mladé lidi, potřebujeme také eh, se připravit na energetický přechod a příští roky budou kritické v tom, eh, jaké postavení se Evropa vybude na globální scéně. Takže potřebujeme, aby zde byly dobré investice a potřebujeme to tedy dobře nastavit. Děkuji, říká předseda. Nyní pan Markola. Děkuji, pane předsedo. Já mohu navázat na to, co říkal pan Christopher Clark. Měli bychom být asi radikálnější v našem myšlení. Co teď potřebuje Evropa? Jaké jsou její potřeby? potřebujeme, máme zde nové poznatky, máme zde digitalizaci, potřebujeme také využít nejnovější poznatky k tomu, abychom eh, s, vlastně mm, zrychlili ty inovace, které potřebujeme. Domnívám se, že teď hovořím za celou frakci EPP, ale i za ostatní, když řeknu, že jsme velice rádi, že Evropský parlament výrazně Eh, se zaměřil na ty určité oblasti. Neměli bychom v tom polevovat, měli bychom stále více spolupracovat. A až se zase vrátíme do svých měst a regionů, měli bychom o tom hovořit i s našimi občany, s průmyslem a s univerzitami. Měli bychom být takovou určitou výkladní skříní a měli bychom říkat, proč je tak důležité, abyste byly tyto investice a investice z evropské úrovni je důležité, aby zde byla alespoň ta úroveň 1,3 HDP, než to 1, něco procenta. Máme také odpovědnost v tom, abychom všechny přesvědčili v tom, že toto jsou jedny z nejlepších investic, které můžeme mm, učinit, protože za ty vynaložené peníze se vrátí hodnota. Musíme využít možnosti digitalizace. Já sám jsem třeba zpravodajem pro digitální Evropu. Zcela jistě bychom mm, rádi podpořili tu úroveň, o které tam hovoříte, a také mnoho těch věcí v obsahu je v souladu s naším stanoviskem. Dovolte mi jeden příklad. Potřebujeme třeba eh, síť eh, evropských digitálních hubů, těch center, měly by být v každém eh, regionu Eh, a musí tam být i vlastně dobrá spolupráce, musí tam být eh, integrace i eh, univerzit, různých výzkumných center, musí tam být určité konsorcium. Nesmí to být pouze tak, že nějaký jeden ústav bude sám o sobě a bude vlastně rivalem zase jiného institutu. Takže je to takový dobrý příklad, kde můžeme vytvářet sítě a díky tomu můžeme na evropské úrovni dosáhnout kritického množství, díky němuž můžeme vyřešit společenské výzvy a právě díky existenci Evropy. Máme také, celo, eh, máme také globální odpovědnost eh, ukazovat eh, to i na té globální scéně. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Ulrike Hilo, kolegyně. Děkuji. Já jako zpravodajka a pro následný program po Erasmus Plus, po Erasmus Plus eh, jsem byla velice ráda, že Evropský parlament ve svém eh, stanovisku eh, prakticky neměl žádné významnější obsahové rozdíly oproti našemu stanovisku a proto jsme velice rádi, že ten následný program Karazmu Plus za jeden, za prvé No, tedy eh, velice eh, klade důraz na eh, tedy pokračování toho původního, ale potom také na celoživotní vzdělávání. My tady totiž máme společný požadavek, aby mladí lidé už dělali zkušenost v zahraničí v EU bez ohledu na penženky svých rodičů. Já si myslím, že odvážné a mimořádně chytré je, že Evropský parlament navrhl z trojnásobení těch prostředků eh, na 41 miliard eur, tak odvážní my jsme nebyli. My jsme eh, tady eh, zůstali u 30 milionů, říká řešnice, ale já toto podporuji a doufám, že při budoucích vyjednáváních dojdeme k hm, schodě, tak aby se na programu mohlo účastnit více lidí. To je eh, v zájmu eh, našem, ale především těch mladých Evropanů, eh, které chceme získat pro Evropu. Další tedy rozvoj dalšího vzdělávání v Evropě. Děkuji a teď dostává slovo kolegyně Marian Antoinette Pertuis. Děkuji, eh, pane předsedo, eh, děkuji, eh, že jste přišel mezi nás. Já jsem zpravodajkou k návrhu nařízení komise o teritoriální evropské spolupráci. V tomto rozpočtovém návrhu komise o 12 snížila částku na evropskou územní spolupráci a také e, Interreg, e, který je velice užitečný pro stávající e, kontext, je tím postižen, protože je užitečný, protože přináší nesmírnou přidanou hodnotu. V tom stanovisku z prosince roku 2018 jsme žádali 10 miliard eur a, a 970 milionů na financování eh, dalších investic. Eh, to jsou žádosti, eh, které dáme tedy které jsme položili Evropskému parlamentu a s kolegou Arimondem, s poslancem, jsme se brzy shodli tedy na tom, jak by to mělo vypadat a Evropský parlament potom ty návrhy přijal. teď eh, ten eh, rozpočet má na stole rada, takže já mám dva dotazy. Eh, chtěla bych vědět, na základě vašich zkušeností, jaká politika si myslíte, že bude nejvíce postižená tímto rozpočtem a myslíte, že ta vyjednávání, která jsou před vámi, ještě přinesou dostatek peněz na politiku teritoriální spolupráce, což je na národní spolupráce, ale i přeshraniční spolupráce a doufám, že výbor regionu a Evropský parlament umožní také námořní spolupráci v rámci tohoto. A potom také Eh, interregionální spolupráci eh, eh, mm, ultraperiferních regionů a potom také regionální investice do, invest, do inovací. Děkuji. Takže jsme si vyslechli i naše zpravodaje a teď, pane předsedo, dostáváte zase slovo vy, abyste mohli reagovat na to, co bylo řečeno. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve řekl, že u některých těchto programů Evropský parlament už stanovil svoje stanovisko. Jednalo se o tom na plenárním zasedání a možná, že proběhnou nějaké dialogy. No, proběhly, ale eh, jejich eh, závěry jsou předběžné, protože neznáme celkový eh, objem těch příspěvků eh, a dokud se neschodneme na všem, tak jsme se neschodili na ničem a to eh, je třeba eh, <clears throat> si uvědomit. Potom paní Mariny zdůraznila různorodost regionu a řekla, jak obtížné je spolupracovat s radou. No víte, já bych vám k tomu řekl, že my máme ten týž problém spoluprací s radou. My se na každé radě pro všeobecné záležitosti snažíme um, udělat takový briefing o aktuální situaci. Ehm, snažíme se dostat se do toho vyjednávání, to je velice těžké a po radě máme uh, série debriefingu a snažíme se zjistit, jaký pokrok byl vlastně dosažen na radě. A, aktuální situace je taková, že jsme se, dostali, že jsme se nedostali příliš daleko. Uh, a my jsme doufali, že jednou se žefové eh, sejdou eh, státu a vlád a, mm, a potom eh, mm, budeme moci k tomu něco říct my, ale oni vždycky řeknou, ne, už je to rozhodnuto. Já doufám, že výbor regionu bude tlačit a parlament společně eh, také eh, zabránit tomu, aby se ty věci eh, zadrhly, tak jak tomu tak bylo. Další řečník hovořil o tom, že by přímé platby měly být všude narovnány. O tom už jsme jednali na výboru pro zemědělství. My jsme řekli, že to by mělo být dosaženo v roce 2027, takže ono už to tam je. A je třeba tady dohodnout roli regionu v tomto. Evropa v těch nařízeních, které, která zpracovává, eh, navrhuje kolikrát velice složité věci a, a na národní úrovni eh, se ty věci potom přepisují. Hmm, ne, že by tam regiony nepředstavovaly ještě další vrstvu, ale nepochopte to špatně Každý zákonodárný eh, sbor eh, může přidat určitou eh, úroveň složitosti. My musíme navrhovat ta nařízení tak se střesucí za rukou, jak říkal pan Montesquieu. Pan Kleržo, tak tady bych souhlasil s vámi. Hmm. Opravdu dobré projekty jsou velice omezené eh, svým počtem. Je jich nějakých 11%. A to vyvolává velké frustrace. Eh, jsou to dobré projekty, ale my tam máme k tomu nesmírně složitá nařízení. Možná, že v některých případech se to musí dát specialistům a, a e, je odměnit za úspěch, protože Evropa není e, schopná to řídit e, tak, aby to bylo snadno a, pochopitelné. Musí to procházet těmi třetími subjekty a jejich poplatky mohou být poměrně významné. A Evropa riskuje, že některé ty části peněz se proplítvá. A tady nehovořím o kontrolách ex ante, ex post když to jsou některé věci, které hodně které odrazují. Ale kolikrát to nepřináší ten nejlepší obraz o Evropě. Takže se budeme muset zamíjet, zamýšlet nad tím, jak vydávat peníze jinak. Prostě eh, ty veřejné výdaje nemohou takhle pokračovat a naším úkolem je přijímat ta obtížná rozhodnutí, aby se nevydávalo více a v některých případech se eh, vzali ty peníze, které se nevydávají dobře na národní úrovni a dal, dali se do evropského rozpočtu a tam se ukazovala evropská přidaná hodnota. To je naším úkolem, abychom ukazovali neustále, že ty peníze, které přicházejí eh, z národního rozpočtu, do evropského rozpočtu nakonec eh, opravdu přinášejí tu přidanou evropskou hodnotu. To bude takové vyjádření solidarity. Pane první místo předsedo, vy jste zdůrazňoval spolupráci a že je třeba naslouchat občanům. Hodně jste zdůrazňoval digitalizaci. Digitalizace bez pochybu to je jeden z velkých problémů, který budeme muset řešit, protože zcela to převrátí způsob naší práce, řemesla. Například v Šarmani včera se konala konference, kterou organizovala komise právě na téma budoucnost práce. A tady je tak důležitá proto ta profesní příprava, abychom si připravili mladé talenty a nejenom tedy eh, na vysokých školách. A paní Miller zmiňovala Erasmus. Já, eh, tady je mezi námi úplný soulad. <clears throat> je to v našem zájmu strojnásobit Erasmus, protože <clears throat> bylo to miliarda 700 a něco milionů a v roce 2019 3 miliardy, vlastně se to téměř zdvojnásobilo. A pokud <clears throat> bychom <clears throat> měli zde návrh komise, tak je zde riziko, že v roce 2021 to bude méně než v roce 2020, protože dnes Erasmus eh, pouze uspokojuje Um, poptávku um, vysokých škol, ale pokud chceme ten Erasmus demokratizovat, aby i třeba uh, učni mohli jezdit na Erasmus nejenom na 14 dní, ale třeba aspoň na 6 měsíců. Aby i učni, učňové mohli se naučit jiný jazyk, cizí jazyk než svou mateřštinu, aby znali. A v projektu Erasmus komise ta naplánovala, že se vytvoří takzvaná centra excelence, mm, tedy centra odborné přípravy. Aby ta centra odborné přípravy byla na nejvyšší možné úrovně, pokud jde o profesní případu, takže Evropa třeba sice nemá kompetence v, tomto, v této oblasti, ale máme nástroje, jako třeba nástroj mobility, Erasmus, tedy potom nástroj pro regionální rozvoj a sociální fond s tím fondem eh, regionálního rozvoje a sociálním fondem jsme z toho financovat investice, abychom mohli eh, zřizovat eh, tato centra, učňovská centra, mm, centra profesního vzdělávání, a abychom i zajistili jejich fungování, takže eh, a především, aby tato centra mohla si vyměňovat své učně, přijímat učně třeba z jiných zemí. Paní Mompersví, vy jste mi položila dvě otázky, na které asi nebudu schopen odpovědět, protože nevím, co rozhodne rada v té konečné fázi. Co vím je, že Parlament s vámi souhlasí, protože my jsme požadovali zachování prostředků na soudržnost. Až do nedávna jsem si myslel, že mm, se to rozhoduje způsobem svévolným, že to je taková černá díra v této demokracii, ale účetní dvůr připravil vynikající zprávu, která, připravuje, para, která připomíná parametry, eh, mm, což umožnilo, že ty, ty dohody z Dublinu z roku 90. Zde jsou parametry a my jsme kompetentní, pokud jde o objem, říci ano nebo ne tomu objemu. A my jsme kompetentní, pokud jde o program, protože tady je spolurozhodovací procedura, ale pokud jde o Eh, zemědělskou politiku, fondy, soudržnosti, tak tady je to v kompetenci především rady. Jak říkala paní Mariny, kdyby vy jste měli problém získat eh, odpověď od rady, no tak vězte, že určitě parlament eh, s vámi v tomto také souhlasí, protože my i Eh, přesto všechno, tak nejsme schopni vůbec předjímat, co rada udělá eh, s tímto víceletým finančním rámcem a programy s tím spojenými. Takže to jsou odpovědi. Děkuji. Děkuji a budeme pokračovat nyní v rozpravě. Máme zde 11 řečníků na seznamu. A teď ho uzavírám. A Eh, budete mít každý jednu minutu, upozorňuji. První řečník je náš kolega Michel Reisverman. Michal Reisverman. Děkuji, pane předsedo. Tohle je mimořádně eh, debata mm, důležitá dneska. A eh, vidíme, že když máme dobrou spolupráci mezi výborem regionu a Evropským parlamentem, tak to může politice soudržnosti prospět. Já jsem eh, byl eh, zpravodajem pro toto a vím, eh, že tady byla velice dobrá spolupráce, byla tady velká jednomyslnost ohledně, nebo velký soulad, pokud jde o obsah a mm, ten výstup z parlamentu a z výboru regionu se také hodně překrýval. Pokud je o budoucnost politiky soudržnosti, tak je tady velký tlak na politiku o soudržnosti a jejich eh, ohrožení, nebo ohrožení eh, nepřichází z našich výborů, eh, z našeho výboru nebo z našeho výboru nebo z parlamentu, ale ze členských států celá ta debata o MFF, tam se dochází k různým závěrům ohledně Invest EU, ohledně Horizon Europe. Jako kdyby to byl takový seznam přání ale i jedno téma centrální od uh, prosince minulého roku, tak uh, to se řeší politika soudržnosti. Ono to vypadá, jakoby uh, šlo o, o jako jakoby uh, tam na, na pořadu byl vlastně jenom takový krocan, ze kterého se ukrajuje z, z politiky soudržnosti. A já bych se vás chtěl zeptat právě na... Děkuji. Tabara. Nyní má slovo kolegyně Anet Tabara. Promiň. Děkuji, pane předsedo. Já bych v naší dnešní eh, debatě ještě chtěla potrhnout městský rozměr. V Evropě žije eh, stále více lidí ve městských oblastech. OECD počítá s tím, že už v roce 2030 čtyři z pěti Evropanů budou žít ve městě a to neznamená jenom velkou města nebo metropole, ale města přes 50 tisíc obyvatel. Myslím, že Evropská unie by eh, měla eh, tuto, tento městský rozměr eh, zohledňovat více ve své politice a já vím, že se to už v posledních letech udělalo hodně, ale myslím, že eh, eh, pokud tady hovoříme o víceletém finančním rámci, tak je třeba se zasadit ještě o silnější zohlednění eh, této městské dimenze. Týká se to práce generálního ředitelství regio a také regionální politiky, tedy instrumenty podpůrné a také programu jako je Horizon 2020, které se musí silněji zaměřovat na městské oblasti. Organizace Eurocities žádala o to, aby do budoucna eh, se eh, nějaký předseda Evropské komise eh, zabýval v městy a já bych byla ráda, aby se náš výbor tímto požadavkem dále zabýval. Děkuji, Bruno Vranik. Kolege, Evropské unie. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, kolegové. Ekonomika Evropské unie se zotavuje, ale potřebujeme další investice, abychom eh, řešili problémy, aby se odstranily rozdíly mezi členskými státy. Budoucí politika soudržnosti musí být dostatečně silná, aby ty rozdíly překonala. Politika soudržnosti musí zareagovat na stále se zvyšující rozdíly v Evropě, Potřebujeme proto ambiciozní rozpočet, abychom dosáhli všech cílů. Vítám návrh komise, aby došlo k navýšení investic do mladých lidí, do oblasti migrace a do výzkumu. A díky těmto koncepcím budou také místní a regionální samozprávy eh, mohou získat eh, prostředky, ale také se trošku bojím toho, že tam má dojít ke snížení kohezních fondů o 10%, což spochybňuje budoucnost politiky soudržnosti a může to vážně ohrozit celou tu politiku soudržnosti jako takovou. Fondy politiky soudržnosti by měly být přesměrovány spíše k centralizaci, proti, eh, ale to vlastně nakonec nepřispěje k, k větší soudržnosti v Evropě. A škrty eh, ve fondech soudržnosti znamenají to, že spochybníme i princip subsidiarity. Uh, Eh, politika soudržnosti bude důležitá i v tom budoucím programovacím období. Dnes eh, politiku soudržnosti potřebujeme mnohem více než kdy jindy. Politiky morají být cílem i začal. programy politiky soudržnosti musí přinášet kvalitu do jednotlivých eh, území i pro občany. Proto vítám rozhodnutí, aby ty škrty byly zrušeny. A bohužel už tady není čas. Nyní pan Falter Fleger. Mm, děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím si, že pokud chceme hovořit o této věci, tak si musíme nejprve definovat své cíle. Cílem má být to, aby Evropa byla místem, kde je příjemné žít, ale musí to být také místo, kde je rostoucí ekonomika. Myslím si, že poté, co si stanovíme cíle, tak si pak musíme ještě stanovit priority. Moderní vzdělávání, upravené na e, potřeby mm, pracujících, také zdravé prostředí, dobrá výroba potravin, boj s chudobou, zdravotní péče, péče obecně, vytváření nových pracovních míst, vycházejících z digitalizace. Jsem si jist, že rozpočet Evropské unie mm, bude takový, aby všechny tyto priority a cíle sledoval a opravdu by ten rozpočet měl reflektovat všechny tyto priority, o kterých jsem hovořil. Děkuji. Kolegyně Birgit Orne. Děkuji, já jsem ministrní pro Evropu v naší zemi a, a, a chtěla bych e, vyrozeně podpořit e, ten názor, který zde e, zazněl. Členské státy odpovídají za finanční schopnost komise a v, v tom, jak bude schopna naplňovat eh, své úkoly, zejména například eh, vzhledem k eh, nadcházejícímu Brexitu a, a k tomu, že šéfové státu a vlád jí neustále dávají nové Eh, úkoly a proto musí eh, tedy eh, zvýšit své příspěvky. A pokud chceme i nadále financovat Erasmus Plus a dále, tak to bez financo- zvýšení financování ne- nepůjde. Podívejme se na zdroje financování. Daň z finančních transakcí. Naším společným cílem musí být Ehm, masivně posilovat eh, eh, informovanost o Evropské unii, její vnímání a já si myslím, že časový eh, plán s velice ehm, pozdním odsouhlasováním kohezních programů způsobí, že budeme mít alespoň roční spoždění u agrárního plánování. To nám v Německu nahání obavy a prosím, kdybyste o tom mohli ještě jednou pohovořit. Děkuji. Hm. Děkuji kolega Silko Turk. Hvala. Dakle, u okviru ove zaista... Děkuji za slovo. Toto téma je velice složité. Chtěl bych podpořit iniciativu Evropského parlamentu navýšit financování na udržitelný městský rozvoj z regionálního fondu. Původně to navrhovala i komise a ty prostředky by měly být k dispozici v rámci e, nástrojů pro teritoriální investování nebo také pro programy různých e, městských iniciativ. Mělo by to jít také na výměnu zkušeností a posilování kapacit e, evropských měst. Mm, všechno to přispěje ke schvalování inovací a nových standardů, nových norem v správě měst na čem se vš- a všichni se shodneme, že toto je nezbytné pro místní samozprávu, eh, pokud chceme integrovaný a udržitelný růst a rozvoj. Také musíme reagovat i na sociální a environmentální a další výzvy, které jsou před námi. Děkuji. Kolega Petr Kaiser. Pane předsedo, eh, vážený pane eh, Eh, předsedající, eh, mm, rozpočty eh, vyjadřují takovou politiku, kterou chceme. Evropský parlament, ale i výbor regionu chtějí více Evropy, chtějí eh, podporovat regiony a nechtějí měnit a už vůbec ne eh, škrtat eh, politiku soudržnosti a proto musíme i politicky dát najevo, aby se tady samozřejmě zastupovali nejenom národní zájmy prostřednictvím rady, ale i zájmy regionů prostřednictvím výboru regionů. A já si myslím, eh, že eh, jsme ukázovali eh, schopnost ke kompromisu, ale každopádně je jasné, že škrty u politiky soudržnosti i v regionální politice to by vrhli Evropu zpět. Na straně přímo musím říct ještě jednu věc. Potřebujeme větší odvahu u digitálního zdanění, u pokroku k zdanění finančních transakcí, to jsou věci, eh, které eh, zaostávají. A také poslední věc. Já bych poprosil eh, v souvislosti s debatou o rozpočtu, vzhledem ke smyslu písanosti nějakých maastrichtských kritérií, prosím vytvářet prostor zejména pro regiony a města. Děkuji. Nyní má slovo Emil Bok. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, Myslím si, že bychom měli více investovat do oblastí, v nichž pak máme více Evropy a jsme evropštější. Mladí, mladí lidé, kultura a politika soudržnosti. Co se týče mladých lidí, máme zde vlastně nejproevropštější mladé lidi od začátku Evropské unie, takže je dobré investovat více třeba do Evrop, Erasmu+, plus a snižovat nezaměstnanost mladých a investovat do programu pro mladé. Za druhé, kultura. Evropa eh, byla spíše o tom fyzičnu a teď bychom spíše měli investovat i do toho duševna, protože nepotřebujeme pouze instituce, ale potřebujeme vlastně i tu, i tu duši Evropy, tu identitu Evropy. Za třetí, politika soudržnosti. Tato politika by měla být eh, ne pouze technickým cílem, protože budoucnost Evropy souvis, eh, závisí na soudržnosti. Eh, mám obavy ohledně snižování fondů a financí pro politiku soudržnosti, také mám obavy ohledně centralizace a také snižování měr spolufinancování. Nyní pan Šuraj Drobra, prosím. Vážený pane předsedo, děkuji za to, že jsem dostal slovo. Evropa se musí vrovnávat s celou řadou výzev. Máme zde Brexit, bezpečnost, ale nesmíme zapomínat na jeden z hlavních pilířů Evropské unie, a to je politika soudržnosti. Víme, že už teď už víme, že ten eh, rozpočet bude nižší, takže je zde větší tlak na to, aby ty peníze byly vynakládány efektivně. Jeden z takových nástrojů, který nám to umožní, je flexibilita. A flexibilita je právě klíčovým slovem mého jednominutového příspěvku. Já jsem hitman jednoho z méně rozvinutých regionů a myslím si, že je dobré, pokud dochází eh, k transferům mezi regiony. Vítám proto také Eh, ještě návrh komise, aby se eh, flexibilita zvýšila ze 3 do 15 eh, Naprosto mm, souhlasím s tím, že je dobré, aby členské státy se mohly sami rozhodnout, kde to bude nejvýhodnější nebo kde to bude nej, kde to přece nejlepší přínos. Máme zde také mm, třeba i důležité metropolitní oblasti. Děkuji poslední řečník, náš kolega Kristof Rujon. Děkuji, pane předsedo. Hlavní otázka, kterou si klademe, proč evropský rozpočet, proč ho chceme, proč, no, to je v podstatě jako takové droždí nebo prášek do pečiva, protože bez toho nenaběhne jako koláče naběhne, takže my Eh, vlastně za těch 20 let eh, politika soudržnosti umožnila eh, snížit rozdíly mezi regiony a zlepšit prosperitu státu, takže proto musíme bojovat za subvence pro naše území, pro naše regiony, protože politika soudržnosti skutečně k dobrému změnila obraz Evropské unie, a protože potřebujeme podpořit naše podniky a inovace také. Pane Artvi, mám na vás otázku. My jsme sousedi, my se známe. Eh, eh, takže eh, víme, že Evropa hodně přispěla do zemědělství, ale je tady třeba a zjednodušit. A co? Jak zjednodušíte tuto politiku? A potom je třeba, abychom dělali větší osvětu našim politikám a zde nás čeká velké úsilí kom v komunikaci to znamená, e, zdali bude v tom příštím rozpočtu i částka na e, tu komunikační politiku s občany. Děkuji všem účastníkům a nyní opět dám slovo panu předsedovi, aby mohl zareagovat na vaše náměty a otázky. Hmm, takže kolik máte času, pane předsedo? No, končíme v 18.30 ale můžete tady zůstat. Dobře. Já velice pečlivě jsem si vyslechl vaše připomínky a vidím, že politika, za, po, politika soudržnosti to je taková vlastně eh, posvátná kráva. A pan Eichmann ten hm, řekl, že je nutné, aby existovala dobrá spolupráce, abychom zachovali politiku soudržnosti. Dobře, ano, to je pravda. Máme zde Invest EU, to je nový nástroj. Když pan předseda Juncker byl zvolen do čela komise k 1. listopadu 2014, tak přednesl takovou diagnózu, že od finanční krize 2007-2008 je Evropa podfinancována, podinvestována. Takže proto, a tehdy ještě byl v běhu ten stávající rámec, a nebyly tam peníze. No, když nejsou peníze, no tak se přijde s takovou finanční montáží, která má ten pákový efekt. A tak se přišlo na ten fond strategických investic a my jsme dbali při definování pravidel na to, aby všechny země, všechny regiony mohly z toho čerpat. A já, když se, se ptám Evropské investiční banky, která byla za ten provoz odpovědná, takže skutečně došlo ke spravedlivému rozdělování. Kromě subvencí, tedy čistě rozpočtových prostředků, tak také eh, i existovaly určité finanční montáže právě i díky tomu fondu strategických eh, investic, teď se to jmenuje tedy Invest EU, ale v podstatě je to totéž, eh, Je to fúze několika fondů stejné povahy, aby tam byla flexibilita, průchodnost, protože teď, když třeba se vyčerpá něco z jednoho fondu a v druhém fondu něco přebývá, tak je problém to propojit a převést ty prostředky. Takže teď eh, máme tedy v hlavě tuto myšlenku. Díky Invest EU, tak eh, některé ty investice, které nebylo možné provést eh, tržně, nebyly pro trh zajímavé, tak je možné, aby investoři provedli díky tomu, že z Invest EU dostanou záruky. A hm, samozřejmě máte pravdu, že žijeme ve městech, budeme žít ve městech a pan Turk to Mm, řekl, on podporuje parlament eh, především pokud je o udržitelné financování měst. To je cesta, kterou je třeba se ubírat velice odhodlaně. A v právní úpravě je třeba, abychom měli dostatečně flexibilní ustanovení, abychom umožnili nezbytné adaptace, když třeba budete potřebovat určité čerpání prostředků. Pan Hanek zdůrazňuje, aby politika soudržnosti skutečně byla nástrojem solidarity, aby těm státům, které třeba nejsou tak dobře vybaveny, vyzbrojeny, tak aby mohly eh, eh, také hm, se dostat no, na úroveň, že budou plně participovat v Unii. A investice do budoucna, no to může být do školství a vzdělávání. Nejenom do beton, betonu, asfaltu, to je ta investice do budoucna. Investovat do vzdělávání a do školství. V každém případě nespochybňujeme princip subsidiarity v tomto. Pan Frigo hovořil o bezpečnosti a růstu a on trval na nutnosti jít dál v oblasti vzdělávání a on, co se zúrazně v oblasti očekávání společnosti a klimatu. Společná zemědělská politika musí reflektovat očekávání společnosti, jde o zdraví, klima, životní prostředí. A já jsem přesvědčen, že Evropa tam musí umožnit sladit, bohužel, i když někdy zde je takové nedorozumění mezi zemědělci a společností tak v podstatě mm, je třeba, abychom pochopili, že když budeme mít stejná pravidla všude v celé Evropské unii, tak se nám to podaří, ale potom se máme ty dohody se třetími zeměmi a pokud chceme se chovat rigorózně, tak musíme přece i těm zemím, které vyváží do Evropské unie své produkty, tak musí respektovat stejné podmínky výroby. A za tuto cenu skutečně budeme eh, chránit klima. Paní Moner hovořila o odpovědnosti členských států, o důsledcích Brexitu. Já myslím, že ještě musíme si počkat pár dní, možná měsíců, než budeme mít jasno, jak to bude s vlastními zdroji. Tady s vámi souhlasíme eh, protože mezi těmi návrhy, tak třeba daně, daně z finančních transakcí, to je součást eh, návrhu parlamentu. A Teď hm, informace z rady jsou takové, že eh, tam jsou k tomu spíše laxní a navíc je tady suverenita eh, daně. Daně podléhají jednomyslnému rozhodování, tak si dovedete představit to handlování, ke kterému dochází. Pane Turku, vy jste hovořil o urbání, udržitelné politice, tedy rozvoje měst a zdůraznil jste také i další výzvy jako digitální technika. Pan Kaiser řekl, že rozpočet podmiňuje politiku, ale my to, můžeme to otočit. Je třeba nejprve snad vědět, co chceme udělat a potom k tomu nalézt peníze. A hm, podle možností, které máme, je třeba vzít do úvahy regiony, samozřejmě. A i prokázat odvahu. Vy jste zdůrazněval daně, ale tady, pokud chceme být daňově efektivní, bojovat proti daňovým podvodům, daňovým rájům, optimaliza- optimalizaci daní, tak tady na to má možnosti pouze Evropa. A to musíme říci jasně občanům. Pan Bok, ten zdůrazňoval investice do mládeže, soudržnosti, koheze, tedy kultury a že hm, tedy do toho, co je součástí naší identity. A pokud skutečně hm, smlouvy, podle smluv nemáme kompetence v oblasti školství a profesního vzdělávání, tak já myslím, že nemůžeme ale čekat a je tak pokračovat na této cestě. Třeba Erasmus, to je hezký příklad. 20 let jsme slavili a dnes Erasmus vlastně v zásadě je pouze ku, pro ale vysokoškoláky. A nemůžeme eh, dopustit, aby mladí byli nezaměstnaní a Evropa se musí zmobilizovat i pro to, aby pomáhala té ostatní mládeži a aby i oni mohli jezdit na zkušenou jinam do jiných zemí, tak se, aby se tam mohli inspirovat pan Trobra, nebo paní Trobra, já již nevím, hovořila, že hovořila o bezpečnosti, o politice soudržnosti, o nutnosti flexibility. Ano, to je významný bod. E, e, takže 500 stran to je finanční nařízení. No to mě překvapilo. Jako kdyby snad tady byla nějaká nedůvěra při koncipování eh, toho nařízení. Na tom není nic dobrého nikdy, když je nedůvěra. Když některý stát má problém s finančními kontrolami třeba, když je nedělá řádně, no tak se pomůže specificky tomu konkrétnímu státu, ale ne kvůli tomu, že jeden stát má třeba takovou triviální eh, kontrolu, tak potom nemůžeme přece stejná pravidla vnutit všem ostatním státům i těm, které mají kontroly propracované. Takže neváhejme zavést určitou flexibilitu, nemůžeme kázat inovaci a přitom mít velice těla, eh, zastaralá pravidla. A navíc my, Evropa, my mm, nemáme vládu, my máme pouze pravidla. A některá ta pravidla byla sepsána v době, kdy mm, ty problémy, které řešíme těmi pravidly teď, ještě neexistovaly. Třeba migrace nebo <clears throat> důsledky globalizace, digitalizace. To všechno změnilo situaci zcela zásadně. A takže proto se správně zdůrazňujete flexibilitu. Pan Rujo, který stejně jako já eh, je z, eh, z, z Men, z, ze stejné provincie, stejně jako Sartre, takže proč eh, mít takový rozpočet? Já myslím, že tady je třeba vést strukturovanější diskuzi o tom, co očekáváme od Evropy. Ještě předtím, než rozhodneme o rozpočtu, Mm, já, mm, protože víceletý finanční rámec to není business as usual, to ne, tady jde o e, to nemůžeme jak si to nastartovat, ale je třeba si položit otázku, co chtějí státy, zdali se chtějí něčeho vzdát. A mm, já jsem také byl e, zvolen e, v, jak byl jsem lokálním zastupitelem, takže já vím, že je třeba umět komunikovat především, znám to. E, a proto, abyste uměli komunikovat, tak musíte mít co říci. A někdy e, se vedou tady diskuze, které zajímají veřejné mění. A já mám proto i důvěru v činnost vašeho výboru. Je to v našem zájmu, abychom pracovali, eh, spolupracovali v zájmu Evropy. V eh, Evropy, která eh, se postará o budoucnost a která nás bude chránit. Děkuji, pane předsedo, za tu velice intenzivní debatu s velkým počtem řečníků z výboru. Cílem bylo vlastně si udělat takovou inventuru, abychom věděli, Eh, eh, jaké, jaké echo, eh, jaký, jaké tedy efekty měly naše stanoviska, takže děkuji. Mm, všechno to ukazuje, že to, co děláme tady my, tak je použito a je užitečné někde jinde. A teď můžeme všichni se vydat do závěrečného sprintu a eh, směrem k vítězství. Takže eh, tím uzavírám dnešní schůzi a mm, budeme pokračovat zítra v 9 hodin ráno a přeji všem hezký večer a děkuji za účast. So Friday,